Uh, uh, Dobré ráno, dámy a pánové. Vítám vás na třetím bloku našeho zasedání tento týden. Připomínám, že celá tato schůze, včerejší i dnešní zasedání je webstreamováno, takže vítám eh, naše rané diváky eh, webového vysílání a dnešní program začneme projednáváním návrhu stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod. Je to zpráva z vlastní iniciativy, je to jejich zpráva z vlastní iniciativy o obchodu mezi Evropskou unii a Čínou. E, tato zpráva je titulována EU a Čína nevyvážený obchod s otazníčkem na konci. E, náš navrhovatel je Morten Lökkegaard já vím, že musí utéci na vlak, takže dostane okamžitě slovo a poté jeho jménem bude pokračovat pan Kreutzmann. Nevím, kolik máme stínových zpravodajů. Paní Sehnalová to dělá z SAD. Paní Šaldemose, ano. Eh, paní Rühle, eh, ta má také spoustu témat. Já jsem zde za paní McClarky, ona, eh, ona je v Londýně, ale vítám pana Trent Filitis a teď už bez prodlevy má slovo pan Lökkegaard, navrhovatel tohoto stanoviska. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji všem, kdo vstali tak brzy a přišli na tuto schůzi. Eh, hned na začátek, co s tím otazníkem? Mně se tam ten otazník líbí, pane předsedo. Myslím si, že to velice dobře nastínuje to, co se v této tomto ohledu děje. Jedná se totiž o velice důležité téma. A je to také nová kompetence našeho výboru. Takže eh, mě toto téma zajímá, jsem velice rád, že se projednává. Je to téma poměrně široké. A eh, jako u všech zpravodajů, eh, o tom se zmiňovalo Eh, několik lidí už včera, jsem se snažil prioritizovat. Snažil jsem se najít eh, vhodnou rovnováhu. Čína nám už deset let otevírá své trhy, po té, co se stala členem VTO, Světové obchodní organizace. Nicméně existuje ještě mnoho problémů typu podpora Číňanů pro vlastní společnosti nebo typu skryté bariéry obchodu. Eh, na jednu stranu chceme samozřejmě uznat snahu Číny a na druhou stranu musíme zdůraznit, že se musíme, že musíme pevně sledovat dané evropské strategie pro obchod. Je to proto téma velice citlivé. Pro náš výbor, jak jsem říkal, je to to eh, nová kompetence a musíme najít vlastní stanovisko. Myslím si však, že znění použité v tomto stanovisku je poměrně pří, přímé. Myslím, že je velice důležité, aby IMKO zaujalo dostatečně pevné stanovisko. Včera jsem eh, nemohl nezaznamenat, že jste vy říkal, že toto je velice důležité téma, které by mělo být předmětem práce diplomatů, ale mělo by to být i předmětem odborníků na obchod. Eh, řekl jste, že Evropská unie je vedoucím světovým subjektem v oblasti vnitřního trhu a jeho rozvoje. Já s vámi mohu jedině souhlasit. Já si myslím, že právě tento výbor ví, jak komplexní záležitost vnitřní trh je. A právě proto si myslím, že by naše stanovisko mělo být dostatečně pevné a opodstatněné. Několik slov o obsahu stanoviska. Nebudu zacházet do přílišných podrobností. U odstavce 1 nastínujeme celkový kontext eh, tohoto tématu. Eh, zmiňujeme eh, dohody o volném obchodu s Čínou, o tom diskutujeme s poradci a jinými odborníky. Já jsem se rozhodl to zde explicitně uvést. V odstavci 2 navrhujeme, aby se EU s Čínou setkávala dvakrát ročně na místo jedenkrát ročně, jak se to děje dnes. A e, na konci odstavce 2 se zmiňují některá nejdůležitější témata. Odstavce 3 a 6 pak jsou podrobnějšími popisy jednotlivých prvků, na které jsem se snažil zaměřit. Pořadí, ve kterém jsou tyto prvky uvedeny, e, není náhodné. Já navrhuji, abychom tyto prvky podřadili určitým prioritám, e, které budou založeny na rozhovorech Některé z nich již proběhly s odborníky předtím, než bylo toto stanovisko sformulováno. Spravodaj samozřejmě musí učinit důležitá rozhodnutí vzhledem k omezení délky eh, dané zprávy, proto i já očekávám mnoho pozměňovacích návrhů, i já sám několik předložím, například co se týče surovin. A na tomto místě, pane předsedo, si myslím, že ačkoliv bych mohl pokračovat, nebudu již pokračovat. Eh, naopak eh, rád bych otevřel prostor pro diskusi. Eh, budu muset poté odjet. Kolega Kreutzmann toto téma pak uzavře. Věřím, že se toho zastane se vší parádou. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám za velice pečlivě připravené stanovisko. Myslím si, že strukturu má opravdu výbornou, ačkoliv se možná objeví někteří lidé, kteří s ním nebudou úplně souhlasit. Každopádně, ačkoliv nás budete muset opustit, dostanete jistě dobrou zpětnou vazbu. Takže já bych teď otevřel diskusi pro stínové zpravodaje. Máme tu někoho za EPP? Nevypadá to. Takže paní Šaldemos, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Včera byla debata velice živá, hovořila jsem anglicky, dnes ráno však budu hovořit dánsky, protože zpravodaj je dán, doufám, že vám to nebude vadit. Dobré ráno, ještě jednou všem. Já zde mám představit názory naší stínové zpravodajky, která je na cestě do Číny, je součástí delegace pro vztahy s Čínou a velice lituje toho, že zde dnes nemohla být. Je to bohužel nepříjemná schoda okolností, že zrovna když se pracuje na tomto důležitém tématu, nemůže se účasti, účastnit. Nicméně, pane Lekegaard, vám děkuje za výborné stanovisko. Obecně řečeno s ním souhlasí, myslí si, že je velice dobré, ale zároveň říká, že je důležité skonkretizovat některá témata. Například eh, celé to téma eh, duševního vlastnictví a ochrany duševního vlastnictví, Eh, nejde ani tak o to téma duševní vlastnictví jako takové, spíše o jeho zprávu ze strany Číny. Je velice problematické často eh, zajistit dostatečně dobré informace pro evropské společnosti, informace o čínských společnostech. V této oblasti existují určité nedostatky a měli bychom se na ně zaměřit. Eh, bývá obtížné získat informace, které jsou spolehlivé. Hovoří například o tématu eh, ochranných známek, které by se podle ní mělo ve zprávě zmínit. Rovněž existuje nutnost posílit bezpečnost produktů, čínských produktů. Eh, jak jste vyříkal, právě probíhá dialog v této věci, ale podle paní stínové zpravodajky by se měl ještě posílit. Těší se na spolupráci a děkuji vám za to, co jste zatím udělal. Děkuji. Já bych si vzal slovo nyní, paní Ruletu není a já mám několik slov jménem paní McClarkin. Chci říct jenom tolik. Eh, důraz, který reportér dal na potřebu úspěšně integrovat Čínu do eh, systému světového obchodu, je velice důležitý. A myslím si, že Evropa zde hraje velice významnou roli eh, a získá tím, že tento proces bude podporovat hospodářské a obchodní výhody. Eh, mnoho základních doporučení je velice dobrých a já s nimi souhlasím, ale je několik nuancí, které bych k ním rád přidal. Myslím si, že je velice důležité, abychom jako součást vystavování tohoto vztahu zahrnuli i konstruktivní kritiku v oblasti témat, jako jsou přijatelné hospodářské praktiky, eh, na, eh, vypořádání se s korupcí a podobně. Eh, vy o tom vzdáleně hovoříte, když hovoříte o oblasti investic, ale myslím si, že toto téma by se mělo ještě lépe vyvážit. Jsou to věci, které, o které vím, že se zajímá i paní Šaldemoser, jako je například produktová bezpečnost. A myslím si, že je jasné i z naší návštěvy v Číně, že si místní úřady toto velice dobře uvědomují, hodně testují produkty, aby se zajistilo, že se produkují produkty bezpečné. Nicméně Čína je tak obrovská ekonomika, že tyto testy se nemohou dostat do všech koutů jejího území a jejich výrobních závodů. Podobně jako včera, když jsme hovořili o překážkách v obchodu, eh, musíme i zde dosáhnout dohody o vyrovnaném přístupu, jako je tedy, eh, jako jsou oblasti produktová bezpečnost, ochrana zdraví lidí a tak dále. Vy zde mluvíte o eh, přiblížení čínských standardů standardům mezinárodním. Já bych možná šel ještě o krok dále, já bych Čínu zahrnul do rozhodovacího procesu o globálních standardech a normách. Eh, to znamená, že by Číňani eh, se nesnažili inkorporovat mezinárodní standardy do svých praktik, ale eh, to znamená třeba, že by Eh, ne, eh, nevyráběly vozidla s vlastními emisními eh, normami, což by představovalo bariéru pro vstup těchto vozidel na světový trh, ale že by naopak spolu rozhodovali o vytváření světových norm. To by, myslím, dobře vytvořilo vzájemné vztahy a podpořilo je a bylo by to daleko konstruktivnější. Neměli bychom pouze uh, Eh, vyslovovat kritiku, že dochází k nevyváženému obchodu. Nesmíme zapomínat, že hovoříme o eh, ekonomice, která má zcela odlišný přístup a vývoj od toho, co známe z Evropy. A bude mít velký vliv na světový systém obchodu a musíme se zasnažit tyto dva systémy eh, skonsolidovat. To není otázka kritiky, ale zkrátka fakt. Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, souhlasím s paní Šaldemose. Je velice zajímavé, že Číňané a čínské společnosti bez skrupulí zneužívají duševní vlastnictví. Jedna z hlavních telekomunikačních eh, telekomunikačních společností v Číně, ovšem zároveň je společností, která má nejvíce patentů ze všech společností za rok na světě. A i toto musíme správně využít. I zde musíme najít vyvážený přístup. A na závěr, myslím si, že jednou výraznou součástí integrace Číny do systému světového obchodu je podpora lepší vědecko-technické výměny zkušeností, eh, podpora více združených výzkumných projektů a kulturních projektů. A toto je podle mého názoru to naprosto zásadní, co podpoří tuto politiku. A myslím si, že i toto by mělo být zmíněno eh, v tomto stanovisku. Takže Těšíme se na spolupráci. Vím, že paní McClarkin předloží pozměňovací návrhy, které budou v duchu toho, co jsem řekl. A, ah, přišla paní Zanova. Chcete uh, hovořit nyní? Já jsem myslel, že nám slovo panu Trandevelites a poté byste možná vyměla čas na reakci. Takže prosím, pane kolego. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, já nejsem stínový zpravodaj, tím je můj kolega, ale já bych jeho jménem chtěl poděkovat zpravodaji pan De Jong, který se o toto téma velmi zajímá, zejména o oblast duševního vlastnictví, se jí bude velice pečlivě zajímat a bude spolupracovat se spravodajem na dalším znění tohoto stanoviska. Děkuji za slovo. A teď paní Ivanova za EPP. Já budu hovořit bulharsky. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou na toto téma za mou politickou frakci. Téma je to pro mne velice, velice zajímavé. Jsem totiž místo předsedkyní čínské delegace a mohu potvrdit, že se aktivně podílíme na diskusi a analýze eh, nedostatků v obchodním poměru mezi Evropskou unii a Čínou. Chci panu zpravodaji poděkovat panu navrhovateli poděkovat za výborné návrhy, za výborně odvedenou práci, jaký představil v eh, návrhu stanoviska předloženém tomto, tomuto výboru. Eh, chtěla bych zmínit dvě témata, možná, že jste o nich už mluvili, nicméně já se mluvám, přišla jsem pozdě. První toto téma je velice důležité. A to je směný kurz. Směný kurz jenu. Není to žádné naprosto zásadní téma, ale je to věc, která má výrazný vliv na ten nepoměr mezi eh, ve vztahu Evropské unie a Číny. A druhá věc, kterou chci zmínit, která již zmíněna byla, ale možná, že by měla být ještě trošičku rozvinuta, je otázka protekcionismu. Já si myslím, že nejnebezpečnější by bylo, kdyby se obě strany začaly eh, kdyby obě strany začaly sklouzávat do protekcionismu, do protěžování, EU na straně jedné a Číňana na straně druhé. To by problémy eskalovalo, to by je neřešilo. Myslím si, že je proto velice důležité diskutovat a jednat pozitivně. Tak se snažíme jednat i v rámci delegaci pro Čínu. Ten pozitivní přístup je z tohoto návrhu stanoviska evidentní. Chci proto poděkovat panu navrhovateli a přeji mu hodně štěstí. Děkuji. To znamená, to jsou všichni stínoví zpravodové, paní Styler. A teď kdokoliv také další chce promluvit, máte možnost. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji předřečníkům. Souhlasím s tím, co říkal pan předseda o tématu normy a angažovanosti Číny do mezinárodního rozhodování. My jsme o tom už trochu hovořili a když hovoříme o nevyváženém obchodu, tak vzhledem k hospodářskému bohatství a moci Číny eh, je eh, toto znamená toto, že i v naše zboží má nový otevřený trh. Souhlasím i s tématem bezpečnosti produktů. E, tento výbor se tím e, už dlouho zabývá. Je důležité, aby i v této oblasti pokračoval dialog s čínskými úřady, pokud jde o padělání a e, ochranu duševních práv a, a, a osobních údajů. Také bych chtěla zmínit téma řešení problému společností evropských versus čínských v této konkrétní oblasti. E, v zásadě vítám to, co pan zpravodaj předložil. Myslím si, že na tom můžeme dobře stavět, tak, aby se zlepšily naše vztahy s Čínou. E, myslím si, že můžeme e, s Čínou vstoupit do skutečného partnerství, které zajistí, že i do budoucna bude takovýto dialog pokračovat. Děkuji. Děkuji. Někdo další chce přispět? Tedy omlouvám se, že jsem ještě nepři, ne, přivítal zastoupení z DG Trade z komise. Pan Nils Jakobsen vystoupí. Je to tak? Chcete něco říci? Chcete naznačit něco o vašich postojích? Jste vítán, pokud ne. Jste tu jako pozorovatel, dobře. Pan Lokegaard odešel, pan Kreuzmann je plně zaujat svou soukromou rozpravu. Pane Kreuzmane, z... já jsem si poznamenal vyjádření všech a určitě vaše návrhy přispějí ke zdokonalení stanoviska. Nic jiného jsem nechtěl říci. Otázka duševního vlastnictví, bezpečnost výrobků, to jsou důležité věci, to jsme zaznamenali, ochranářství také. Ale ochranářství se také vyskytuje někdy v Evropě, takže to není nic příliš nového. A chtějí zvyšovat svůj vývoz, my se tomu bráníme. Takže já to předám panu Lokegardovi, který musel jít na letadlo. Děkuji vám. My jsme předpokládali trošku další diskusy. Naše hlasování bude až v 10. Takže se omlouvám těm, kteří jsou zde a musím přerušit naše jednání do 9.55 a začneme hlasovat přesně v 10 hodin. Takže se na vás těším v 10 hodin. A chci vám jenom připomenout, že tu máme důležitý bod po hlasování vzájemné diskusy o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích a budeme hovořit také o hodnocení dopadu ze strany komise a poté bude prezentace nové práce Komise o právním postavení spotřebitelů, což je nesmírně zajímavá otázka, která je také vysoce relevantní pro naše politické rozhodování. Takže na zbytek dopoledne máme dvě zajímavé prezentace a já se na vás těším za pět minut deset. Uh, ladies and gentlemen, could I invite, um, Dámy a pánové, poprosím vás, dovolíte-li, zaujměte místa, chtěl jsem začít hlasovat přesně v 10, dvě hodiny, dvoje hodiny, které tu máme, ukazují každý, eh, každý jiný čas, tak budeme pracovat podle těch, podle eh, eh, vašich stran vpravo, ty ukazují přesně 10, máte všichni hlasovací kartičky jistě, Tak dobrá. Takže první hlasování je o správně pana Roberta Rošfora. Eh, alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech. Eh, pan Rošfor je zde. Chcete říci několik slov, než přejdeme k hlasování? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, jsem velmi rád. Jsme všichni ve formě po prázdninách a navazujeme na práci, kterou jsme odvedli. Chci nejdříve poděkovat všem, všem týmům, politickým skupinám, stínovým zpravodajům, spolupracovníkům. Odvedli jsme na této zprávě práci, která se snažila o konsenzus a Podařilo se nám to prakticky u všech kompromisních pozměňovacích návrhů až na jeden. Je to práce, ze které mám radost. Bylo to obtížné období, museli jsme pracovat velmi rychle. Postupně jsme se vraceli z dovolených a před námi je významný termín. Víte, že se o tom bude hlasovat 19. Eh, září v Jury. Bude to na druhém plénu v září ve Štrasburku, takže jsme pracovali rychle a dobře. Chci také říci, že takto také vysíláme velmi jasný signál výboru Jury, zejména pokud jde o působnost alternativního řešení sporu. Také to je jasný signál pro komisi a připravujeme legislativní návrh na toto téma. Domnívám se také, a vy jste to viděli na základě pozměňovacích návrhů, které jsme navrhli. Vycházíme ze stanoviska kolegů tak, aby kompromis nebyl jednostranný, ale který spočívá v tom, že jste všichni předložili oprávněné požadavky a chci poděkovat všem politickým skupinám. Ta práce byla příkladná, minimálně z našeho hlediska. My jsme velmi spokojeni. Děkuji, pane předsedo. Okay. Uh, Dobrá, děkujeme mnohokrát eh, i za váš přístup k tomuto tématu a za to, že jste vypracoval kompromisní návrhy. Takže budeme hlasovat. Eh, ověření eh, budeme počtu přítomných osob uděláme u prvního elektronického hlasování. Pozměňovací návrh 1 od zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Eh, pardon, kdo je tady za SAD? Eh, vedoucí hlasování? Ano, dobrá. Já jenom abych věděl, jestli eh, potřebuje nějaká zvláštní opatření. Dobrá, takže pozměňovací návrh 11, Louis Greg. S odděleným hlasováním požádaným od ALDE, to máte v hlasovacím seznamu, to znamená část 1, kdo je pro, kdo je proti, Přijato. Část dvě, kdo je pro? Já myslím, že to budeme muset udělat elektronicky, takže rovnou zahájíme elektronické hlasování. Část 2, pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Uvidíme, jestli nás je dost. 30 odhlasovalo. Končím hlasování. A to je zamítnuto 10 pro 20 proti. Pozměňovací návrh 64 od zpravodaje, kde pro? Proti, přijato. Pozměňovací návrh 2, kde pro? Proti, přijato. Pozměňovací návrh 3, kde pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kde je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 7 byl stažen, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Pan Fox, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 již není, takže pozměňovací návrh 9, pan Šváb a pan Mayer. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 11, ten už jsme řešili. Teď kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? Přijato. Takže pozměňovací eh, kompromisní návrh 2, opět oddělené hlasování. E, Opět je, máme to, máte to v hlasovacím seznamu. Takže část 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. E, kompromisní návrh 2. E, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 proti 14. Takže to znamená, že Aha, pardon, takže to teď odpadá kvůli části 1, to znamená, že se posouváme ke kompromisnímu návrhu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď pozměňovací návrh 27. Pan Greg a paní Weiler. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 27. Končím hlasováním. EPP mají někoho navíc? Tak, můžete to vyřešit? Dobrá, takže pouze 36. Takže, pardon, znovu to uděláme, uděláme to ještě jedno, aby to bylo formálně správně. Takže zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 27. Teď máme správné počty. Je to stále 27, ano. Pouze hlasujeme ještě jednou. Končím hlasování. E, zamítnuto. 21 proti. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže teď pozměňovací návrh 32. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 32. Končím hlasování. Přijato. 19 pro, 17 proti. Nyní eh, odstavec 6, pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 33 eh, odpadá, eh, takže 39. Pozměňovací návrh 39 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte v hlasovacím seznamu, takže opět to nemusíme snad číst. 39 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže 39 odpadá. Pozměňovací návrh 40 část 1, opět od ALDE oddělené hlasování, takže eh, pozměňovací návrh 40 část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Část dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Teď část 3. Pozměňovací návrh 40, část 3. E, tam jde o odstranění textu. Když hlasujete pro, tak to odstraníme, ten text. Takže kdo je pro? Kdo je proti smazání? To je jasně přijato. Nyní tedy číslo 41, pozměňující návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, ještě jedno, prosím, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 42, pan Paxas. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže skáčeme na kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 54. Paní Koraca Bild. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 56, eh, opět oddělené hlasování. 56, část 1, kdo je pro? Eh, to uděláme elektronicky. Eh, takže pozměňovací návrh 56, část 1, zahajuji hlasování. EKR e mají plus 1, dobrá. Končím hlasování. Zamítnuto. Celá jasně. Takže část 2 asi odpadá, je to tak? Pozměňovací návrh 55. Kdo... E, ne, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 55. Končím hlasování. Přijato 20 pro, 15 proti. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. E, teď nové odstavce pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 24 odpadá. 63. E, Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 63. Končím hlasování. Přijato 21 pro 14 proti. Pozměňovací návrh 62 odpadá. 64 to se přesunulo, takže pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22 pro, 12 proti. Pozměňovací návrh 66. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 66. Končím hlasování. Rovněž přijato 22 pro, 13 proti. Nyní tedy Pozměňovací návrh 69, 67 byla stažena, 69, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 68, paní Weiler, kdo je pro, kdo je proti, rovněž přijato. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, to asi uděláme elektronicky. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 70. Končím hlasování. Přijato 18 pro, 16 proti. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď pozměňovací návrh 75. A, pardon, to odpadá. 65 byla zamítnuta, dobrá. Ehm, e, číslo 76. Pan Papakis. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Takže tím jsme, myslím, hotovi, je to tak? Takže teď hlasujeme o finálním znění textu. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednohlasně schváleno, 32 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Gratulujeme, pane Rošfore. A těšíme se, že budete obhajovat naše stanovisko ve výboru pro právní záležitosti, což je velice důležité. Dobrá, takže teď budeme hlasovat o našem stanovisku pro eh, výbor pro monetární záležitosti budoucnost DPH. Spravodajkou je paní Ivanova. Chcete něco říci, než začneme hlasovat? Já bych, pane předsedo, chtěla pouze poděkovat stínovým zpravodajům za rychlé reakce vzhledem k krátkému časovému úseku, který jsme na toto měli. Chci rovněž poděkovat sekretariátu Eh, zejména EPP za výborně odvedenou práci. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní zpravodajko. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Takže nyní přecházíme ke kompromisu 2. Kompromis dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 13. Zahajuji hlasování o 13. Končím hlasování. Schváleno. 25 pana Kanfina. Zájem hlasování u 25 pana Kanfina. Končím hlasování. Schváleno 22 ku 13. 15 pana De Jonga. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to Evidentně schváleno. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, kdo je proti. Rovněž schváleno. Takže nyní přecházíme k identickým pozměňovacím návrhům 2023. Jsou to doplňky, kdo je pro tyto identické návrhy, kdo je proti. Je to jasně zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, Schváleno. 26 eh, pana Busoje, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 27 pana Busoje, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování u kompromisního návrhu 5. Končím hlasování. Schváleno. 20 k 11. Jedna třicítka pana Ngoka jako doplně kompromisního pozměnce návrhu zahajuje hlasování u jedna třicítky. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 32 pana Ariase, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 33 Zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. 35 pana Kanfina. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. 37. Pan Goka, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní pozměnce rok 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní přecházíme k pozměnci návrhu 44. Paní Gal Pelc. Jde pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 7. Kde pro? jde proti? Schváleno. Kompromisní návrh 8. Kde proti? kompromisní návrh 8. Je to tak? Takže nyní přecházíme. Takže pozměnce na 55 nyní. Pan předseda se trošku předběhl. Pozměnce na 55, kde pro? 55 pana Correre Kompase. Končím hlasování. Zamítnuto. se na 56, paní Galo a další, kde zahajují hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Schváleno o jeden hlas. 57, pana Busoje. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 58 pana de Jonga, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 59, kdo je pro? Zahajíme hlasování u 59. Končím hlasování. Zamítnuto. 60 pana Tarabely, kdo je pro? Zahajuji hlasování u šedesátky. Končím hlasování. Zamítnuto. 61 pana Busoje. Kde pro? Kde proti? Jasně, schváleno. Dobrá. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu stanoviska jako celku. Končím hlasování. Schváleno 31 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 5 hlasů se zdrželo. Děkujeme paní Ivanové. A bude to obhajovat ve výboru Ekon. A závěrečné hlasování dnešního dopoledne je o rozpočtu. Náš zprávy pane Kožušník je zde. Chcete nám něco říci? Eh, děkuji, pane předsedo, jenom velmi, velmi krátce. Eh, na úvod bych chtěl opravdu poděkovat všem za, eh, za spolupráci. Myslím si, že co se týče rozpočtu, tak tato záležitost procházela všemi výbory co se týče pozměňovacích návrhů v našem výboru, tak si myslím, že všechny podporují myšlenku, na které my všichni jsme schopni se, se dohodnout, a to je podpora vnitřního trhu. Měl jsem trošku pochybnosti, co se týče návrhu pana kolegy Kročpana, ale v závěru jsem ho pochopil a myslím si, že ho můžu podpořit. Takže ještě jednou děkuji všem. Uh, well, thank you very much for the work on that. Eh, děkujeme eh, za práci odvedenou na ehm, tomto tématu. Máme tady zástupce eh, komise. Otázka rozpočtu je určitě zajímá. Možná by se k tomu chtěli také vyjádřit. Takže pokud by komise chtěla něco říci, prosím, eh, přihlaste se o slovo. Eh, nicméně běžný postup je tedy takový, že nejprve budeme hlasovat o zprávě eh, pana zpravodaje a potom budeme hlasovat o mm, těch rozpočtových položkách. Hm, komise tedy možná po hlasování se k tomu bude chtít nějakým způsobem vyjádřit. Takže nejprve pozměňovací návrh číslo jedna paní Šaldemoze. Kdo je pro? Proti? Eh, schvaluje se. Eh, tím padá dvojka, mm, trojka. Eh, kdo je pro? Proti? Schvaluje se. Pětka, paní Tunová. Kdo je pro? Proti? Schvaluje se. Návrh čtyři, pan Grek, což je doplnění, kdo je pro, proti, schvaluje se. Šestka, paní Šaldemoze. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítá se. Číslo 7, pan Paxa, se tady je oddělené hlasování na žádost ALDE. Takže první část, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, schvaluje se. Druhá část, hlasujeme. Eh, tam budeme hlasovat elektronicky, takže elektronicky k druhé části, prosím. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 9 eh, a tam je ještě ústní pozměňovací návrh, který je eh, ve spodní části stránky, předkládá zpravodaj, kdo je pro, proti, schvaluje se. 10 a 11, eh, tam budeme hlasovat společně, ty jsou stejné, kdo je pro, schvaluje se. A teď budeme tedy hlasovat o zprávě jako celku. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Takže 34 pro, nikdo proti a 3 eh, se zdrželi hlasování. Takže děkuji a teď eh, půjdeme tedy k rozpočtovým řádkům. Tady je eh, budu tady jmenovat podle těch řádků. Můžeme je vzít všechny dohromady? nebo to musíme probrat jedno po druhém. Zdá se, že tedy budeme eh, muset z eh, procedurálních důvodů projít to jedno po druhé. Eh, takže nejdříve tedy probereme toto a potom se zeptám komise, zda chce na to nějak zareagovat. Komise se ptá, zda mohu zareagovat ještě před hlasováním, zda je to, pokud je to možné je to možné, říká předseda, komise pokračuje, eh, jsme tady eh, s kolegou z komise. Já osobně jsem zodpovědná Já jsem zodpovědná za Solvit a služby e, tržní asistence. Je takovou výroční tradicí, že nám jsou na tyto účely přiděleny prostředky. A jak jsem pochopila, tedy v rozpočtu na příští rok se tedy budou měnit. Pan zpravodaj, pokud vím, podporuje zvýšení rozpočtových prostředků na tyto účely. Hovořím tady o té rozpočtové položce pro eh, Solvit. Hmm, to je rozpočtová položka 7003. Mm, pardon, nepochopil jsem přesně, co chcete říct a komise pokračuje. Nejprve chci říct, eh, nejprve vám chceme poděkovat za podporu. Tento rozpočtový řádek eh, podporuje nejen Solvit, ale také Euro, což je další služba, která se dále rozvíjí. Loni jsme díky zásahu vašeho výboru dostali 1,3 milionu eur, což eh, vše do konce letošního roku tedy utratíme na příští rok, je náš vlastní výhled na výdaje, vzhledem k tomu, že to bude desáté výročí Solvitu, tak budeme mít eh, další různé promoční aktivity a vzhledem k tomu, že Evropa se dále rozšiřuje, tak eh, předpokládáme potřeby ve výši 1,4 milionu. A chtěli jsme se zeptat, zda je možné požádat o pozměňovací návrh, který by toto umožnil. Samozřejmě mohla bych eh, podrobně vysvětlit, jak jsme přišli eh, na částku 1,4, ale eh, velmi stručně tedy toto je to, co jsme chtěli říci. Takže dám slovo našemu zpravodajovi. Jenom možná komentář, co se týče Eh, solvitu jako takové. Já si myslím, že ta diskuze v rámci, v rámci našeho výboru eh, je vždycky velmi živá. Mí kolegové mě znají, já jsem spíš zastánce eh, střídnějšího uvažování, nicméně v tomto smyslu, přestože je to můj návrh, tak jsem spíš bral zřetel na ohled některých svých kolegů týkající se ochrany spotřebitelů a solvitu jako takového. Mě jenom mrzí, že s tímhle tím návrhem, aspoň co já vím, se přichází až teď při, při hlasování. Tuto záležitost jsme mohli prodiskutovat si myslím, že před začátkem leta, v průběhu léta. Mm-hmm. Takže z toho, co já jsem pochopil, vy jste tady navrhl tedy 1,4, to, co navrhuje komise. Eh, navrhujete to tady jako pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat. Samozřejmě, že rozpočtový eh, výbor bude mít poslední slovo v této věci. A ještě jedna žádost ze strany komise. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem tu za Single Market Forum, Forum jednotného trhu. My vám chceme také poděkovat na, eh, za vaše účast na organizaci tohoto fóra, jeho letošního vydání. Ke příštímu roku chtěl jsem jenom takové malé objasnění. Pan komisař Barnier řekl, že příští rok by toto fórum chtěl zorganizovat trošku jinak. Mělo by se to konat v 27 členských státech paralelně v jediném týdnu. To by nám umožnilo dostat se blíže k občanovi a podrobně vysvětlit, co děláme a v tom následujícím roce by se to fórum zase konalo pouze v jediném členském státu. To jsem tedy chtěl vysvětlit, že eh, se to bude obvykle konat tedy v, těch, eh, v tom předsednickém státě, ale příští rok by to mělo být trošku jinak, takže děkuji. A k tomu máte pozměňovací návrh, že? mě trošku zaráží, že komise se s panem zpravodajem nespojila eh, předtím, než to tady předkládá. Eh, jak si na tomto foru? Já sice s jejich požadavky mm, naprosto souhlasím, ale ptám se, proč eh, ty požadavky se přednáší v tak pozdní chvíli. Já na to odpověď nemám. Eh, předpokládám tedy, že je to eh, vzhledem k tomu, jak je ten celý rozpočet načasován. Pan zpravodaj pracoval taky pod velkým tlakem. Eh, celá řada našich členů tu v té době vůbec nebyla. Toto je samozřejmě pouze první kolo rozpočtových rozprav. Všechno toto bude dále postoupeno rozpočtovému výrob, výboru a v těch, té rozpravě se bude pokračovat. Takže příští rok eh, bychom se na to měli podívat podrobněji a zajistit, aby ta eh, rozprava proběhla eh, do podrobnosti. Takže, jak říkám, toto je první kolo rozprav o rozpočtu a mm, v tuto chvíli tedy ještě asi nemáme všichni úplně všechny podrobné informace. Takže podívejme se na ty jednotlivé rozpočtové řádky a na související poznámky budeme hlasovat o těch poznámkách eh, odděleně? Takže pokud eh, budeme v něčem nepos- nebudeme postupovat správně, prosím pana zpravodaje, eh, aby nám řekl. Takže číslo 7000, kdo je pro, proti, schvaluje se. Řádek 7001, kdo je pro, proti, schvaluje se. 7002, kdo je pro, proti, Schvaluje se. 7003 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, jak jsme to hovořili, kdo je pro, proti. Schvaluje se. 7003 eh, bez eh, ústního pozměňovacího návrhu se tedy zamítá 74, ne zamítá, padá. Pardon, chtěl tam ještě někdo něco říci? Ehm, komise, ehm, děkuji, já bych vám chtěl poděkovat za vaši práci na, e, dohledem na trhu. Komise plně podporuje ústní pozměňovací návrh předložený panem Kreutzmanem. Podle našeho názoru se tím provádění eh, toho, mm, jak se ta operativa toho pilotního projektu velmi eh, zesnadňuje, takže pozměňovací návrh pana Krojcmana plně podporujeme. Je všem eh, jasné, co je pozměňovací návrh pana Krojcmana? Takže všichni mají kopii tohoto pozměňovacího návrhu, takže budeme hlasovat, kdo je pro, proti Schvaluje se. A 74 tím pádem odpadá. Tím končíme hlasování. Přeji se zástupci komise ještě říci něco k rozpočtu? Ne, děkuji. Takže eh, bych eh, chtěl poděkovat eh, Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi, je to jeho první práce na rozpočtu v tomto formátu. Tím končíme tedy hlasování. Prosím tedy, aby ti, kdo tu nezůstávají na naše, náš další bod, to je velmi důležitá prezentace roamingu, aby eh, v tichosti opustili sál. Eh, k tomu druhému bodu budeme mít prezentaci, takže uděláme si kratičkou přestávku, abychom tu prezentaci připravili. So, ladies and gentlemen, can we move on then to... Um... Takže kolegové, pustíme se do práce. Dalším velmi důležitým bodem na pořadu jednání, kterým zahajujeme práci na velmi důležitém legislativním balíčku, který je velmi důležitý pro evropské spotřebitele, je návrh na nařízení související eh, s datovými službami a roamingem ve veřejných mobilních komunikačních sítích. Myslím, že celá řada z vás eh, pracovala na tom roamingovém balíčku, na tom předchozím balíčku, kdy jsme velmi mm, tedy bojovali za práva eh, spotřebitelů. Naší Spravodajkou v tuto chvíli je paní Korhola, eh, výbor pro průmysl. Zatím ještě zpravodaje nejmenoval, nicméně eh, paní Terva přednesla prezentaci, pardon, te, pan Terva z komise přednesl stejnou prezentaci výboru pro průmysl. Eh, na včerejším zasedání tu prezentaci vy uvidíte právě teď. Tato prezentace se týká studie posouzení dopadu Jak víte, tento výbor od roku 2009 žádá nejprve o posouzení dopadu fungování těch stávajících nařízení, než se pustíme do přepracovaného znění. A já bych tedy teď poprosil pana Teravu, aby nás eh, s touto studií seznámil. Dostali jste vy také kopii této prezentace. Potom bych dal tedy slovo eh, paní Korole, aby se k tomu vyjádřila. Pak bych dal slovo mm, či prostor pro diskusi se stínovými eh, zpravodaji. A mm, samozřejmě i eh, další členové budou mít možnost se vyjádřit. Takže bez dalšího zdržování bych tedy dal slovo Evropské komisi panu Teravovi a požádal bych ho o prezentaci. Eh, děkuji, pane předsedo, a dobrý den všem. Je mi velkou ctí, že vám mohu, že vám mohu dnes eh, prezentovat eh, návrh na přepracované znění nařízení o roamingu, které jsme připravili v červenci. Mým záměrem je vysvětlit či zdůvodnit ten náš návrh. A chci vás tedy seznámit také s těmi předpokládanými dopady, které by náš návrh eh, na koncové uživatele měl. Takže než eh, vůbec se přejdeme k té studii posouzení dopadu, dovolte, abych nejprve vysvětlil, jak ten roamingový trh vlastně vypadá, jak je veliký, jaká je situace s konkurencí, jaké je, jsou nejnovější tedy vývojové trendy, pokud jde o konkurenci. Roamingový trh eh, má hodnotu téměř 5 miliard euro. Eh, výnosy představují přibližně 4 eh, výnosu eh, ze všech mobilních služeb. Podíváme-li se na to, jaké jsou ty různé typy služeb, tak tady vidíte na tom snímku, že hlasové služby představují sedm, to, tedy přes 70 naprostou většinu těchto výnosů, takže to jsou tedy hlasové služby, telefonické hovory, ale eh, zajímavé je tu také to, že eh, datové služby dnes představují téměř 20 což je velmi rychlý nárůst. Trh eh, přenosu dat, datových služeb, eh, je něco, na co bychom se v budoucích letech měli zaměřit, protože tento trh se opravdu velmi rychle rozvíjí. Jen pár slov o tom procesu přepracování komise měla za úkol do června tohoto roku e, zhodnotit fungování platné směrnice. My jsme za tímto účelem na konci loňského roku až do února provedli e, konzultace veřejné konzultace. Na základě výsledku jsme formulovali tedy několik eh, možných eh, dalších řešení, které jsme dále prostorovali ve té studii posouzení dopadu. Konečným výsledkem je zpráva a nový návrh, které jsme, které jsme předložili na začátku července. Podíváme-li se trošku podrobněji na tu situaci Eh, na vývoj a na konkurenci v, na tom roamingovém trhu. Podívejme se tedy na to, co ty stávající směrnice, co ta stávající nařízení pro evropské um, spotřebitele znamenají. Za prvé je důležité tedy vědět, eh, že podle toho nařízení eh, mobilní operátoři tedy dodrželi požadavek na stanovení cen, eh, což tedy vedlo ke snížení cen pro konečné uživatele. Na druhé straně tyto ceny, ačkoliv tedy byly sníženy, se nadále pohybují ehm, kolem toho ehm, stanoveného maxima. Z toho tedy činíme poměrně snadný závěr se kterým všichni souhlasí. Eh, to znamená, že tady nevznikla dostatečná konkurence na trhu a že ty strukturální problémy na tom roamingovém trhu přetrvávají. Tady mm, se díváme na vývoj cen, eh, jednak u těch hlasových služeb, a také u datových služeb. Tady vidíte tu červenou přerušovanou čárku, eh, čáru, která eh, vlastně stanoví ten regulovaný cenový strop. Eh, jak vidíte, ty ceny se pohybují velice blízko tomu maximu. V podstatě tam pod tím nevzniká žádná velká konkurence. Ten cenový strop se spíše stal cenovým, cenovou podlahou protože eh, v tuto chvíli vlastně neexistuje žádná pobídka pro to, aby někdo nabízel ceny výrazně nižší. Tady na tom dalším snímku vidíte eh, cenový vývoj roamingový, roamingu. Začíná to od čtvrtého kvartálu roku 2007 U každého kvartálu ty první dva sloupky představují malobchodní ceny a ty druhé dva sloupce, červené a zelené, představují eh, velkoobchodní ceny. Všechny tyto ceny se snížily. Vidíte, že ty velkoobchodní ceny se snížily dramatičtěji Eh, velkoobchodní ceny jsou v tuto chvíli eh, regulovány. Ta cena, ten strop je 50 eurocentů. Ale vidíte, že u těch velkoobchodních cen je eh, trošku větší konkurence, že tam došlo k většímu snížení. Ty se pohybují nyní okolo 7 eurocentů. Zatímco ty maloobchodní ceny zůstaly poměrně vysoké, Eh, spotřebitele nadále platí více než 1 euro za megabyte přenesených eh, dat a za mimosíťové eh, datové služby je ta cena ještě vyšší, téměř 2 eura za megabyte. To znamená, že ty marže mezi velobchodními a malobchodními cenami se zvýšily. Mobilní operátoři mají tedy větší zisky na Eh, datových službách. Další snímek eh, ukazuje, jaký je, jaké jsou skutečné náklady na roamingové služby. Tyto údaje máme od BEREKu, což je tedy eh, Úřad evropských regulátorů. Ehm, údaje se sbírají každý kvartál a BEREK tedy odhaduje na základě těchto údajů, že náklady na roamingové hovory, že tedy ten skutečný náklad na minutu roamingového hovoru je 5 až 8 eurocentů pokud tedy zohledníme velkou obchodní, malou obchodní cenu. U SMS u textových eh, služeb je ta cena mezi náklady mezi jedním a dvěma eurocenty. A u datových služeb eh, jsou ty náklady odhadovány na 8 až 12 eurocentů za megabyte. Eh, pokud vy jako uživatel platíte více než euro za jeden megabyte, tak vidíte, že je tady opravdu velká marže Podíváme-li se na hlavní překážky konkurence, tady na tom snímku, tak eh, tyto hlavní překážky můžeme zhruba rozdělit do tří kategorií. Jsou to překážky strategické, regulační a struktur, strukturální. Studie posouzení dopadu eh, se zaměřila na podrobnější proskoumání toho roamingového trhu a na důvody, proč tento trh nefunguje tak, jak by měl. Ty nedostatky trhu se objevují jak na straně maloobchodní, tak na straně velkoobchodní. Na té maloobchodní eh, straně, na tu stranu spotřebitelů, tak eh, tam existuje velmi malá nabídka roamingových služeb. Za prvé, Roaming je pouze, je to tady proto, že roaming je pouze jedna eh, z celého balíku mobilních služeb. Za druhé je tu také nedostatečná eh, transparentnost. Porovnávání cen eh, je časově velmi náročné a roamingové sazby jsou mm, pouze jedna z poměrně dlouhého ceníku jednotlivých služeb pro eh, spotřebitele je tedy poměrně složité vůbec se k těm cenám dopracovat a porovnat je. My se domníváme, že toto by se mohlo změnit, pokud eh, by ty roamingové služby bylo možné zakoupit jako samostatnou službu, jaksi odděleně od eh, vnitrostátních mobilních služeb. Podíváme-li se na tu úroveň konkurence, na úroveň velkoobchodní, tak zde vidíme, že jak se vyčlenění mobilních virtuálních eh, služeb a sítí vede k tomu, že eh, na tento trh nemohou vstupovat všechny subjekty eh, volně. Je to velmi stížený přístup je nutné při eh, sjednávání těch roamingových služeb eh, vlastně vyjednat dohodu se zahraničním operátorem. A u těch eh, menších provozovatelů, těch virtuálních provozovatelů, ty ceny zpravidla jsou vyšší, takže pro ně oni, oni nejsou dostatečně konkurenceschopní. Za druhé, není to dostatečná eh, alternativa vůči roamingovým eh, službám. Je tu sice možnost například napojit se eh, na Wi-Fi, využít bezdrátového internetového připojení a hlasové služby poskytované po internetu a tak dále, ale to jsou poměrně komplikované způsoby eh, v porovnání s roamingovou službou. Jejíž používání je velice eh, jednoduché. Eh, to znamená, že ten spotřebitel vlastně pokud bude chtít nějakou jinou alternativní službu, tak bude muset vyvinout mnohem více úsilí. Tyto alternativy tím pádem nevyvíjejí dostatečnou, dostatečný konkurenční tlak na poskytovatele roamingových služeb. Je to spíše jakási služba doplňková. Je to vynikající doplněk, ale bohužel to nestačí k tomu, aby to změnilo dynamiku toho roamingového trhu. Na základě eh, všech těchto zjištění jsme tedy předložili návrh, který se domníváme bude schopen zaměřit se na ty strukturální problémy, které jsem právě eh, vyjmenoval. My to nazýváme duální přístup. Za prvé jsme zde zvýšili počet, či posílili ty strukturální prvky, které umožňují větší volbu spotřebitele a které by také umožnily vstup dalších hráčů na ten roamingový trh. Za druhé, Eh, navrhujeme eh, pokračovat v tom, že budeme stanovovat ty cenové stropy, než tedy ty, ta strukturální řešení budou plně efektivní a, a než tedy povedou k strukturálním změnám na tom trhu a umožní cenovou konkurenci. Takže chceme pokračovat s těmito cenovými stropy, protože tím chráníme zájmy spotřebitelů. A jako nový prvek doplnění eh, těch eh, současných nařízení navrhujeme také cenové stropy pro datové služby. Viděli jsme, že je tu obrovský rozdíl mezi tím skutečným nákladem a tou cenou účtovanou maloobchodně. Podívejme se tedy dopodrobná eh, na ty strukturální opat- na ta strukturální opatření, která navrhujeme. A jak je potřeba změnit dynamiku trhu. Eh, ze všeho nejdříve musíme zajistit, že trh bude otevřen různým poskytovatelům služeb. Musíme vytvořit eh, možnost pro konkurenci mezi poskytovateli služeb. A v tomto ohledu eh, operátoři mobilních sítí, kteří jsou momentálně na trhu, by podle našeho návrhu měli dát přístup dalším operátorům. Přístup do sítě eh, v rámci zachování regulovaných velkoobchodních cen a to poté usnadní alternativním operátorům vstup na trh a vytvoření konkurenceschopných eh, služeb, službových balíčků. Na straně spotřebitelů musíme zvýšit povědomí spotřebitelů a výběr služeb, které jim jsou k dispozici. Zde navrhujeme to, že spotřebitelům umožníme zakoupit roaming jako samostatnou službu. Vrátíme-li se k závazku u umožnění přístupu do sítě na velkoobchodním úrovni, zde se zdají být takové dvě hlavní výhody, pokud se toto zavede. ty nové společnosti, subjekty na trhu, kdokoliv bude chtít poskytovat roamingové služby, ty si mohou vyjednat eh, nějaký regulovaný, regulovaný roamingový balíček od eh, operátora eh, sítě v navštěvované zemi, nebo mohou získat regulovaný roamingový balíček od svého hostitelského síťového operátora v domovské zemi. což bude asi jednodušší pro, hlavně pro malé subjekty na trhu. A to pak umožní vznik celoevropských roamingových operátorů. Takže e, to je první část, ten velkoobchodní přístup do sítě. Druhá část je ten takzvaný unbundling, to znamená samostatný prodej roamingových služeb. Proč toto potřebujeme? Potřebujeme to proto, že ten velkoobchodní přístup do sítě jako takový eh, učiní vstup na trh velice obtížným. Pro, zejména pro virtuální operátory. Eh, zatím eh, toto na domácím trhu v rámci komerčních dohod nefunguje a pokud nebudou mít možnost zakoupit separátní roamingovou službu od domácích síťových služeb, bude velice složité pro tyto alternativní operátory vůbec na ten trh vstoupit. Eh, pouze, bude, bude to možné pouze tím, že budou muset poskytovat vlastní SIM karty a poté, když budete volat do domovské země, musíte měnit SIM kartu a tak dále a tak podobně. Je s tím spousta obtížností. Takže je potřeba zajistit dostupnost roamingu jako separátní služby a proto ten unbundling potřebujeme. V tomto kontextu je důležité říci, že spotřebitelé eh, jsou zdánlivě eh, dosti citliví zejména na datové služby v rámci roamingu. Pokud by nebyli citliví na cenu, eh, bylo by samozřejmě velice těžké vstoupit na trh, protože když si spotřebitel nechce porovnávat, kolik platí za co, tak eh, je složité, eh, aby jakákoliv nová firma vstoupila na trh, protože nezíská žádné zákazníky. Když se však podíváme na nedávná data spotřebitelů, vidíme, že spotřebitelé jsou opravdu velice citliví na ceny datových služeb v roamingových segmentech, takže když vytvoříme příležitost pro zavedení těchto nových nabídek jsme přesvědčeni o tom, že spotřebitelé začnou ceny porovnávat a začnou si volit eh, výhodnější, atraktivnější službu a výhodnějšího poskytovatele této služby. Když spotřebitelům toto usnadníme. Eh, vytvoříme tím samozřejmě také tlak na stávající operátory mobilních sítí a vytvoříme u nich určitý stupeň konkurence. Takže eh, nejde pouze o to, že se na trh dostanou nové subjekty se zajímavými cenovými nabídkami, i stávající operátoři na to budou muset zareagovat a budou muset své ceny snížit. Dále ještě stále unbundling. Je to věc, kterou musíme dělat velice opatrně. Musíme ji dělat vstřícně vůči uživatelům. Musí být eh, pro uživatele snadné přejít od jednoho operátora k operátoru jinému, novému, alternativnímu. A mělo by být také jednoduché pro operátory nabízet transparentní nabídky služeb, tak, aby spotřebitelé jasně věděli, eh, co za své peníze dostávají. Navrhujeme jedno technické řešení eh, ve svém návrhu. Je to volitelné řešení, možná, že existují jiné způsoby implementace unbundlingu, ale zmiňujeme jedno řešení. Eh, to je to takzvané řešení Double EMSE, kdyby spotřebitel v rámci jedné SIM karty měl dva poskytovatele, jednoho pro domácí služby a poté alternativního poskytovatele pro služby roamingové. Jinými slovy, že by nebylo nutné přehazovat v mobilním telefonu SIM karty, což je velice důležité, aby se celý ten proces usnadnil a byl uživatelsky přátelský vůči zákazníkům. Eh, jak už jsem říkal, je zároveň nutné společné s těmi strukturálními prostředky zachovat eh, cenové stropy, aspoň po nějaké pře- přechodné období, dokud se plně nezačnou uplatňovat eh, ty strukturální změny. Musíme také zajistit stabilitu a předvídatelnost pro operátory a i v rámci ochrany spotřebitelů. V rámci našeho návrhu říkáme, že doporučujeme, aby se eh, velkoobchodní cenové stropy zachovaly, eh, maloobchodní cenové stropy zachovaly až do roku 2016, včetně stropů na datový roaming. Proč zrovna rok 2016? Eh, proto, že do té doby se začnou plně uplatňovat strukturální změny, strukturální opatření, a ten unbundling roamingových služeb, to už jsem říkal, že zde navrhujeme eh, dva roky na implementaci těchto opatření operátory sítí. To znamená, že toto bude k dispozici zhruba v polovině roku 2014. A samozřejmě to okamžitě začne přinášet všechny výhody, které to představuje pro spotřebitele. V tomto kontextu je důležité také zmínit to, že pokud se objeví konkurenční trend na trhu, pokud bude nějaké řešení, které umožní vstup nových subjektů na trh, nebo eh, agresivnější konkurenci v rámci roamingových služeb na trhu. Mělo by to za normálních okolností způsobit, že stávající operátoři budou na tento konkurenční trend reagovat a to ještě před tím, než se spustí toto technické řešení takže si nemyslíme, že bude potřeba čekat až do roku 2014. Myslíme, že ty ceny se začnou snižovat mnohem dříve. Proto jsme, si cel, proto jsme celkem sebevědomí v tom, že ten stanovený rok 2016 je dostačující, protože už tehdy trh bude jasně eh, vykazovat dynamický vývoj. Ale eh, i kdyby se to nestalo, eh, budeme každopádně provádět revizi roamingové směrnice, eh, roamingového nařízení v roce 2015 a eh, v tomto kontextu můžeme přehodnotit všechny prvky tohoto nařízení, takže to je taková naše pojistka eh, pro případ, že by se věci neodehrávaly tak, jak předpokládáme, že se odehrají. Když se zkrátka do roku 2015 nic nestane, tak tu situaci přehodnotíme. Nyní tedy ta vlastní dopadová studie. V rámci našeho hodnocení jsme popsali několik různých možností pro nové znění nařízení. Hodnotili jsme kvalitativně a eh, poté na, na základě tohoto jsme stanovili několik možností, pro které jsme provedli hlubší hospodářskou analýzu a odhadli její dopad na spotřebitele, na jejich blahobyt. Podívali jsme se také na náklady na provádění těchto opatření. Možnosti, které jsme analyzovali, eh, jsou tedy zachování stávajícího přístupu. Poté jsme se zabývali možnostmi, které by zahrnovaly pouze velkoobchodní eh, kroky a kroky pro transparentnost. Koukali jsme se na eh, nařízení, nařízení pro eh, datový roaming a různé druhy přístupů takže těch možností je celá řada, eh, které spadly do té prvotní analýzy a poté jsme si vytvořili takový užší výběr, z něhož vám představím tři věci. Jednak tedy pokračování se stávajícím přístupem, zachování stávajících cenových stropů, Eh, to je zde jako taková kontrolní možnost, taková možnost pro porovnání, protože samozřejmě jde nám vždy o relativní, eh, relativní výkon jednotlivých možností. Takže toto je taková ta základní linie, oproti které budeme porovnávat všechno ostatní. Druhá možnost je přístup tedy nižších cenových stropů v tom smyslu, že bychom opravdu tvrdě regulovali maloobchodní ceny na úroveň nebo blížící se úrovni k e, cenám velkoobchodním. A e, třetí možnost e, je kombinace strukturálních opatření a bezpečnostních cenových stropů. Podíváme-li se na kvalitativní hodnocení těchto tří možností tak zde samozřejmě už víme, že u toho stávajícího přístupu ehm, nemáme žádnou garanci přenosu velkoobchodních cen na maloobchodní trh a e, pro virtuální operátory by bylo velice složité e, být konkurenceschopnými na trhu, protože samozřejmě e, budou mít nutně cenové rozdíly vzhledem k velkoobchodním cenám. Dále ty nižší cenové stropy, to samozřejmě přinese nižší ceny pro všechny služby a všechny uživatele, takže v tomto smyslu je to e, velice atraktivní návrh. Na druhou stranu však toto bude mít pouze dočasný efekt. E, tyto výhody budou existovat pouze tak dlouho, dokud bude existovat toto nařízení. E, nebudou se řešit strukturální problémy na trhu, nebude se zlepšovat konkurenceschopnost. A nakonec eh, kombinace těch strukturálních opatření a bezpečnostních cenových stropů. Toto bude mít výrazný vliv na konkurenci v rámci roamingového trhu. Eh, vytvoří to nové konkurenční možnosti, eh, zvýší to počet nabídek, které budou mít uživatelé k dispozici a tím to poskytne trvalé, udržitelné konkurenční řešení bez nutnosti dlouhodobé regulace cen. Eh, teď velice stručně o hospodářských eh, dopadech a dopadech sociálních. To máme tady na další snímku. Tady máme tabulku, kde jsou uvedeny dopady na blahobyt. Eh, vidíte, vidíme tu ty různé cenové stropy a co budou znamenat pro spotřebitele. E, toto odhadujeme na období 2012 až 2014. 1,4 miliardy euro. E, v porovnání se základním scénářem tam bychom pokračovali v tom e, přístupu, který již existuje. To strukturální řešení je v této tabulce poněkud méně výhodné zdánlivě, ale e, tady je důležité poznamenat, že e, tyto dopady jsou vytvářeny, e, tyto odhady jsou vytvářeny na základě těch cenových stropů, ale jakmile, jak jsem říkal, začnou působit strukturální změny, tedy nejpozději v roce 2014, ale jak věříme, tak to bude už dříve, tak ta 1,2 miliardy euro, které odhadujeme, je velice konzervativní a věříme, že ten dopad bude daleko výhodnější pro uživatele. Na druhou stranu eh, tato cifra také nezohledňuje eh, implementaci, což je velice důležitá součást celého programu. My pro to technické řešení, které jsme zmínili, eh, to double EMSI, jak jsem říkal, odhadujeme na základě informací, které jsme obdrželi z průmyslu, náklady na zhruba 300 milionů euro na té úrovni průmyslu, což znamená méně než 10 eh, výročních roamingových eh, příjmů, eh, respektive 0,2 celkových výročních příjmů. Tyto náklady budou jednorázové Eh, jsou podobné jako ta opatření PILSOC, eh, která máme ve stávajícím nařízení. Požaduje to určitou úroveň investic od operátoru, ale jakmile tato investice bude provedena, žádné další náklady zde nejsou. Důležité je zmínit také to, že eh, to strukturální řešení poskytne řešení dlouhodobé, což znamená, že tyto náklady se rozprostřou na dlouhé časové období a na základě toho jsme si jisti, že je to investice, která se vyplatí. Chci říci také to, že Toto je pouze jedno technické řešení, na které jsme se zaměřili. Pokud existují jiná technická řešení, která jsou méně nákladná, samozřejmě velice rádi se na ně podíváme a analyzujeme. Je však důležité, aby tyto alternativy, pokud jsou, budou znamenat stejné výhody. To znamená, že zjednoduší přístup na trh a e, rozšíří nabídku pro spotřebitele. Takže eh, celkově za to sečteno a potvrzeno strukturální opatření versus aktuální přístup cenových stropů. Eh, tento návrh znamená více konkurence, více volby pro spotřebitele a eh, dlouhodobější efekty a vytvoření stabilního regulačního prostředí. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za slovo. Těším se na případné otázky nebo komentáře z pléna. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji, pane Tarabo. Myslím, že to bylo velmi užitečné pro zasazení do kontextu velmi složitého návrhu, který je mnohem složitější než to, co známe z minulosti. A myslím, že otázky cenových stropů a snižování marží jednotlivých eh, operátorů, které jsou velmi velkoryse, když se podíváme na rozdíl mezi obchodními a malobchodními cenami, je neustále jádrem našeho uvažování a strukturální řešení nejsou tolik naší záležitostí, spíše to patří do výboru ITRE, ale jde také o rychlost a bezpečnost těch řešení. O tom budeme samozřejmě jednat. A nyní chci vyzvat naši zpravodajku paní Korholu, aby zahájila diskusi a paní Šaldemoz chce také vystoupit. Kdo další chce přispět k diskusi? Pan Korea de Campos a i já sám bych se vyjádřil, protože jsem byl stínovým v minulosti, ale nejdříve naše zpravodajka, paní Korhola. Děkuji, pane Tarabo, za zajímavou prezentaci. Jak řekl Malko na začátku, musíme se dohodnout na tom, že exkluzivní pravomoc IMKA spolu s hlavním výborem ITRA. musíme také dohodnout ramonograma vzhledem k minulému nařízení o roamingu. My se budeme zabývat timingem, malobchodními cenami, cenovými sazbami, informacemi pro spotřebitele. A budeme se držet této dělby práce. Prozatím máme náskok oproti gestorskému výboru. Zatím nejmenovali svého zpravodaje. Během jara jsme se zabývali prvním programem pro radiové spektrum a v tom procesu se jasně ukázalo, že mobilní provoz velmi rychle narůstá. Rostoucí počet evropských občanů má přístup k smartphonům a zatím nemůže nikdo tvrdit, že současné náklady, pokud jde o přenos dat a další služby, jsou příliš vysoké. Já sama jsem dostala účet za vyšší než tisíc euro za prázdniny. Iniciativa komise vytvořit cenové stropy třetím nařízením o roamingu, také u datového roamingu je skutečně věc velmi vítaná. A tato záležitost je velmi blízká evropským občanům a podnikatelům. Bude to prospěšné, pokud budou vytvořena správná opatření pro posílení konkurenceschopnosti. A Určitě povedeme zde velmi zajímavé debaty, pokud je o konkrétní opatření, která budou nejlépe řešit otázku hospodářské soutěže a také budeme řešit aktuální snižování cen. Takže se velmi těším na práci v této záležitosti a nyní vám předám slovo. Děkuji paní Korhola. Příspěvky od dalších eh, členů výboru paní Šaldemoze Skupina SAD zatím nejmenovala stínového zpravodaje, takže hovořím sama za sebe. Prozatím děkuji za velmi zajímavý úvod a myslím, že je důležité něco podniknout, pokud jde o strukturální problémy trhu. To je skutečně vítáno. Avšak také si myslím, že musíme vzít v úvahu konečné uživatele, spotřebitele. A jak řekla paní Korola, mám stejné informace, dostáváme e-maily od našich eh, spolupčanů, kteří jsou velmi smutní z vysokých nákladů při používání roamingu na prázdninách v zahraničí a je velmi důležité něco udělat, co nebude znamenat pro spotřebitele příliš velké rozhodování, příliš velkou volbu protože lidé jezdí do zahraničí, většina lidí jezdí do zahraničí jednou, dvakrát do roka a nebudou zvažovat nabídku dalších poskytovatelů, pokud je o roaming. To je nerealistické. Ti z nás, kteří jsou zvyklí cestovat, to udělají, ale běžní občané nikoli. A je jasné, že musíme něco udělat, abychom splněny potřeby trhu, pokud je o strukturální opatření. A musíme také zajistit, že spotřebitele nebudou muset eh, složitě volit a rozhodovat se mezi nabídkami. Takže z mého hlediska je důležité mít obojí. Provést strukturální změny na trhu, ale současně mít eh, skutečné cenové stropy a nikoli pouze ve velkou obchodní oblasti, ale také pro konečné užitele, zejména pokud je o data, protože to přinese pozitivní změny pro spotřebitele. A kdo ví, možná na tom, možná se budou moci složitě rozhodovat později. Takže to je asi nejlepší rada, kterou mohu dát občanům kteří se mě obracejí, řeknu jim, vypněte si v zahraničí telefon. A to by se prostě v EU nemělo dít. Takže musíme vzít v úvahu jak strukturální opatření, tak cenové stropy, abychom ochránili konečné uživatele. Ale bude to určitě zajímavé a já se určitě ráda zúčastním této diskuse. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsou to velmi relevantní připomínky Christian Engström. Děkuji. Souhlasí s obecným přístupem komise a předřečníků. Existuje tu selhání trhu v úplné podobě a bohužel je třeba regulovat, ale je důležité, aby tato regulace proběhla. Ale netýká se to telekomunikačního podnikání jako takového, protože to je faktor, který umožňuje fungovat eh, podnikům na vnitřním trhu. Pokud podnikatelé nemohou využívat tyto služby, když jedou do zahraničí, tak vůbec nemůžeme mluvit o vnitřním trhu. Pokud podnikatel nemůže cestovat a používat nástroje, které potřebuje, tak je to velmi vážné selhání. Takže musíme s tím bohužel něco udělat. Když se podíváme na ceny za hlasové služby a SMSky, já myslím, že ty ceny nejsou skandální v zásadě jsem s nimi spokojen, ale pokud jde o datový roaming, tam jsou ty ceny skutečně naprosto do nebe volající. A spotřebitelé, kteří vyjedou na dovolenou, dostanou účet eh, na několik tisíc euro prostě jenom proto, že si pustili telefon. Takže ty cenové stupy jsou nezbytné, o tom jsem přesvědčen, ale bohužel tyto cenové stropy nepomohou zásadní problém je, že tyto stropy jsou v megabajtech vyjádřeny a to je velmi nízká hodnota. Gigabajty jsou relevantní jednotkou tisíce megabajtů, tedy gigabajty. A statistika stará jeden rok z výzkumu a vývoje firmy Ericsson kdy typický uživatel smartphonu využije 0,5 GB měsíčně, pokud je o přenos dat. A výrobní náklady u jednoho přenosu gigabajtu je jeden dolar. Můžeme to zaokrouhlit, tedy jedno euro na gigabajt. A obchodní cenový strop je 50 centů na megabajt, takže hovoříme o 500 euro za gigabyte. A výrobní náklad je 1 euro a cenový strop 500. To není užitečné. Cenové stropy jdou správným směrem, ale tohle to prostě k ničemu nepřispěje. Protože tady se lišíme o dva řády minimálně. Takže bych navrhoval za prvé vždy vyjadřovat všechny stropy v gigabajtech. To je relevantní jednotka. A měli bychom se zabývat eh, realistickým přístupem, protože v současné situaci máme fantastické telefony, naprosto neuvěřitelné, které ale nemůžeme je používat. Eh, Londýnská doprava mají fantastickou aplikaci pro iPhone, kde jsou jízdní řády všech eh, jednotlivých služeb. A je to úplně zbytečné, protože nakonec se ukáže, že je mnohem levnější si vzít taxíka. A to platí kdekoliv. Takže souhlasím s předřečníkem. Souhlasím s obecným přístupem komise, strukturální opatření a cenové stropy, ale tam, kde to otevře trh a kde to dá možnost podnikatelům, kde to vytvoří funkční vnitřní trh. A spotřebitelský malobchodní strop 10 euro pro gigabyte, to by byl 1 eurocent. To by poskytlo operátorům tisíciprocentní marži. A pokud nemu, nedokážete podnikat s takovouto marží, tak byste asi měli vůbec podnikat. Souhlasím s obecným přístupem, ale, chci, ale chtěl bych toto snížit u datového roamingu. Výborně. Děkuji za expertní pohled paní Tun. Děkuji mnohokrát. Plně souhlasím s předřečníky. Hovořili jsme při této debatě o roamingových nákladech, budeme v tom pokračovat v různých výborech. A hovoříme o tom na dvou úrovních. Filozoficko-politická úroveň a potom techničtější úroveň. A na té politické úrovni řešíme vnitřní trh, Evropskou unii jako takovou, kontinent bez hranic. A pokud je o roaming, tam je skutečně virtuální realita hranic, které jsou velmi bolestné. A to je diskuse politická. Buď bude existovat jednotná Evropa, nebo ne. A tady ty hranice jsou vytvářeny poskytovateli služeb a nejsou jenom proti myšlence jednotné Evropy, ale také proti myšlence jednotného trhu a proti celé myšlence internetu, protože nemůžeme využívat všechny internetové služby pro které děláme neustále reklamu. Srovnáváte ceny, chcete si koupit něco, máte využívat služby, které vám poskytují možnost zjišťovat, zda něco není někde levnější než to, co máte doma. A tyto služby využívat vlastně je dražší než ten užitek, který bychom měli, kdybychom něco koupili v zahraničí. Z důvodu bezpečnosti nemůžeme smartfony používat pro orientaci ve městě, protože je to příliš drahé. S výjimkou čísla 112, které je zdarma, ale které také nefunguje všude, což jsem si v létě ověřila. A jsme také naprosto svázáni, když si pustíme na smartphonu internet, tak vlastně ne, nevíme, kolik to bude stát. Nevíte, jaký bude účet, protože nevíte, jaký objem bude mít ta informace, kterou dostanete, jaká kvalita vlastně obrázku, který obdržíte, bude. A pokud tam bude film, tak to je úplná katastrofa. Není, neexistuje možnost se rozhodnout, vlastně kolik jste ochotni utratit na internetu. A ty vaše návrhy jsou velmi zajímavé, ale jsou stále příliš eh, složité. Možná jsem příliš stará, ale pokud mám eh, využít unbundling a zvolit si jiného operátora, tak prostě mám jiné věci na práci, než neustále průběžně srovnávat ceny jednotlivých operátorů a zjišťovat, zda je to výhodnější nebo ne. To skutečně musí být přátelštější vůči uživateli i mého věku, který používá smartphone. A poslední věc, kterou jsem chtěla říci, je, že jsem velmi ráda, že pokračujeme v této debatě a všichni se shodnou na tom, že občané to po nás žádají, abychom s něco udělali. Stále více využíváme internet, tablety používáme a smartfony. A jak víte, běží polské předsednictví a organizujeme konferenci. Roaming bez roamingových nákladů. Proč jsou roamingové náklady příliš vysoké? 20. září se to bude konat zde v 8.15 dopoledne v sídle parlamentu. Pokračujeme v této debatě. Polský regulátor má velmi odvážné a zajímavé návrhy v tomto směru. Takže využiju tuto příležitost. Přijďte 20. září, dostali jste to všichni e-mailem. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Ještě tady máme tři lidi, včetně mě. Musíme to tady trošku uspíšit. Ehm, nezapomeňte, že ačkoliv o tomto mluvíme dnes, budeme mít i do budoucna mnohem více času na diskuse s podporou paní Korhola. Pan Correa Campos, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Byla to velice dobrá prezentace. Děkuji za ní. Je to příležitost poučit se o tématu, které je pro většinu z nás dost neznámé. Ehm, blížíme se situaci ehm, národních ehm, přirozených monopolů. Nejsme ještě tam, ale jsme velice blízko. Bohužel žádné ideální řešení neexistuje. Všechna řešení, která navrhujeme, jsou vždy taková druhá až třetí v pořadí vhodnosti. Politicky je toto velice citlivé téma. Mnoho z nás dělalo politické kampaně o důležitosti Evropské unie v našich zemích právě na příkladu roamingu a cenových stropů což byl často velice silný argument pro evropskou internaci. To znamená, že, integraci. To znamená, že toto nesmíme opomínat. Nesmíme. Samozřejmě, jak bylo řečeno, eh, existují i strukturní řešení, která jsou eh, velice atraktivní, ačkoliv složitá. A eh, Existují i jaksi přechodná řešení nebo alespoň přechodné aktivity, které bychom mohli v této věci podniknout. Například ve vodárenských společnostech v naší zemi a i snad i v jiných zemích, e, tyto společnosti kontaktují uživatelé, e, pokud najednou dojde k výraznému nárůstu spotřeby vody, například v důsledku prosaků nebo prasklého potrubí a tak dále. Proč nezavést nějakou povinnost pro e, operátory, že by taky takto upozorňovali uživatele, kdyby najednou došlo k nárůstu účtu za telefon. To mě jenom tak napadlo. Ehm, eh, byla by to eh, činnost, která by nebyla pro všechny zúčastněné nějak extra nákladná. Eh, já mám jeden technický dotaz, omluvte mou naivitu, prosím. Když se v prezentaci hovoří o unbundlingu a zmiňuje se přátelskost vůči uživatelům, takové to zachování stejného telefonního čísla. Já mám sám dvě telefonní čísla, rád bych měl jenom jedno samozřejmě. Je toto kompatibilní s, je to technicky kompatibilní s tím návrhem unbundlingu? Bude to snadné, nebo eh, se bude jednat o komplikaci? Děkuji. Děkujeme. Paní Rojtová, prosím. Děkuji. Eh, já taky chci poděkovat za tu prezentaci eh, a chci se vrátit eh, k historii. Před pěti lety jsme velmi vážně diskutovali o tom, jestli vůbec můžeme regulovat ceny služeb, pokud jde o roaming a pokud jde vůbec o ceny tedy samozřejmě. A e, tehdy operátoři tvrdili, že pokud zavedeme tedy to zastropování, takže si vezmou vlastně e, tu cenu z nějakých dalších služeb. Takže moje otázka je teď na komisi, zda v rámci té analýzy zjistila, že skutečně operátoři zdražili jiné služby, právě třeba teda, ta teda, ty datové služby nebo něco jiného. Jak, se to, jak, se, e, jak to operátoři vyřešili, kteří nám tady tvrdili, že zkrachují, když eh, uděláme zastropení roamingu. Eh, druhý bod, eh, ten se týká jiné zkušenosti a to je, že se otevřel vlastně povinnost trhu vstoupit, pokud jde o přenos ADSL. A tady mám vlastní zkušenost velmi vážnou z České republiky, kdy způsob, jakým dochází k možnosti přechodu k jinému operátorovi, mě stála v podstatě pět týdnů bez internetu. Eh, řeším to i stížností a tak dále. Výsledek byl takový a nejsem jediná, komu se toto stalo. Eh, třetí bod. Eh, včera jsem otevřela schránku v Bruselu a dověděla jsem se pouhým dopisem, že internet, širokospektrý internet je dražší pro mě o dvě eura, aniž by se mnou kdokoliv diskutoval o tom, jestli s tím souhlasím. Eh, údajně možná budu mít eh, kvalitnější ten internet, ale zatím, jak jsem si včera pouštěla přes internet zprávy z České republiky, tak eh, ta realita je spíše horší než lepší. Takže já si myslím, že by bylo potřeba, abychom více, nebo abychom se věnovali ještě v té analýze zjištěním, jak to opravdu funguje a jaké jsou zkušenosti tady, když mají uvolňovat ty své sítě, ti velcí operátoři těm dalším, jaká, jaká úskalí vlastně překonávají spotřebitelé. Eh, běžná praxe je taková, že eh, ta moje zkušenost vede logicky k tomu, že se člověk vrací k tomu velkému operátorovi, protože nemá energii a ty ztráty jsou příliš velké na to, aby šel dál. Já jsem to překonala a šla jsem cestou osobní stížnosti, protože vím, že jiní lidé si to nedovedou ani dovolit napsat takovou věc. Eh, pokud jde tedy o data, já jsem upozorňovala už ve zprávě, kterou jsem tady měla o digitální prostředí, že to je jedna z velkých bariér pro podnikání a že to je klíčové, mnohem klíčovější než možná SMSky. Eh, teď zase mluvíme o tom, že se bude možná v roce 2015 eh, něco řešit. Já si myslím, že to je pozdě, že my skutečně prostě jsme ve vleku těch událostí a měli bychom je umět předcházet. Eh, takže já bych, eh, a teď druhý bod, já se domnívám, že eh, to, že ten objem peněz, který, nebo obrat vlastně v těch datových službách je relativně malý, je způsoben právě skutečně tím, že každá zkušenost, která znamená, že otevřuli eh, si eh, tedy eh, datový si prostě přes mobil služby, tak mě stojí nějaké neznámé peníze a tudíž to lidi nepoužívají. Oni kdyby skutečně věděli přesně, kolik je to bude stát, tak oni začnou i za tu cenu, která dneska je, je používat mnohem častěji a možná, že by to nakonec vedlo ke snížení těch cen, protože by se používaly ve větším rozsahu. Na druhou stranu, já vítám tady ty návrhy komise a myslím si, že první a nejdůležitější bod je eh, nejenom to zastropení, ale tak, jak tady kolega říkal, objasnit pro spotřebitele skutečnou cenu a to předem, tak jak jsme to dokázali u běžného roamingu. To znamená předem mít jasno srovnatelné ceny, které eh, podle mě spotřebitelé se by to i dávali na svůj web. Já myslím, že by nebyl takový problém si najít, že mě ten gigabyte stojí u toho operátora tolik, u jiného ono, ale prostě ta znalost, kolik mě to stojí předem, když otevřu eh, ten, ten eh, internet, tak ta je klíčová prostě pro vůbec rozvinutí těchto služeb. Děkuji. Já si také dovolím několik komentářů v reakci na to, co říkala paní Rojtová. Eh, když vám operátor nedává informace, tak nesplňují nařízení, které jsme my jako parlament přijali. Eh, já se podívám na mé eh, nedávné servisní služby textové, které vám přichází na mobilní telefon, kde vám operátor přesně říká, kolik vás bude stát hovor zpráva SMS nebo i data, to už máme. A chtěl bych kolegům připomenout, to je v reakci na připomínku pana Correr Campos, že už jsme eh, řešili to, že všichni operátoři mají závazek omezit eh, maximální objem dat na 15 MB, které si uživatelé mohou zahraniční stáhnout. A e, i to je e, poměrně hodně peněz. E, podle mého operátora jsou to asi tak 3 eura za každý megabyte. A to může být východisko pro další práci. Já toto nekritizuji, ale měli bychom dobře chápat, co už máme, čeho už se nám podařilo dosáhnout. Protože mnoho z toho pocházelo původně z tohoto výboru, takže prosím nepodceňujme to, co už jsme udělali. Pokud tyto servisní zprávy od operátora nedostáváte, tak operátor porušuje nařízení, které máme. Takže paní Tun, říkám i vám, eh, musíte si přečíst tu zprávu, kterou na telefon dostanete. Eh, gro toho, co chci říct, je toto. Souhlasím s tím, co říkala paní Šaldemóze. Faktem je, že nová generace smartphonů stále více usnadňuje přístup k datům. Eh, vytvářejí se stále více uživatelsky přátelská zařízení, na což si uživatelé snadno zvykají. Ale paradoxem celé situace je, že toto samozřejmě funguje e, ve vaší domácí síti, ale pak to musíte vypnout, když jedete do zahraničí. Takže ta snadnost e, se dosti komplikuje. U nás e, ve Velké Británii si radši všichni zakoupí nějaký tarifní balíček, kde se nemusí strachovat, že by ten datový limit přesáhli. Eh, já jsem si mimochodem tady, tady teď eh, zkontroloval, kolik dat už jsem stáhl v rámci svého britského tarisu, tarifu a opravdu mi zbývá ještě mnoho a mnoho megabajtů, takže se o to nemusím vůbec strachovat. Ale jakmile eh, jedu do zahraničí, tak datový roaming vypínám. Upřímně řečeno, když se podíváme na technologický pokrok, tak se musíme ptát, jak jsme se vůbec dostali do situace, kdy mý operátoři a výrobci zařízení investují do nových uh, uživatelsky přátelských zařízení, ale trh nefunguje tak dobře, abychom tato zařízení mohli náležitě používat. Takže to máte naprostou pravdu, paní Šaldemoze. Součástí toho problému, který zde máme u těch cenových stropů, je to, že to jsou návrhy velice technické, a my jsme právě ti, kteří musí s komisí spolupracovat na tom, aby se eh, zvýšila uživatelsk, eh, uživatelská vstřícnost eh, těchto opatření. V nejbližší budoucnosti, tedy do roku 2015, paní Rojtová má pravdu, že potřebujeme jednat. Faktem je, že strukturální změny v rámci návrhu komise jsou důležitým Eh, krokem směrem k řešení problému, ale eh, a komise asi nebude mít čas zareagovat, ale já nemám pocit, že by byly tyto kroky nějak extra dobře promyšlené. Protože eh, Berek prezentovali své výsledky včera, my vám tu zprávu rozešleme, abyste ji měli k dispozici, a už tam se objevuje, objevují velké otazníky nad těmi 300 miliony, o kterých vy jste hovořili. Já si myslím, že nikdo neví, ani komise, jaké ty náklady ve skutečnosti budou, ani nikdo neví, jestli to bude technicky přijatelné, ani nevíme, jestli to bude uživatelsky vstřícné. A upřímně řečeno, já si myslím, že to strukturální řešení je důležité, ale e, jsme úplně na začátku tohoto procesu. Ještě musíme udělat opravdu hodně práce, abychom ho dosáhli. A proto si myslím, že bychom měli ještě prodloužit a zpřísnit cenové stropy a zavést nějaká další uživatelsky vstřícná opatření, tak, abychom měli více času pracovat na efektivních strukturálních opatřeních, která zajistí vyšší úroveň konkurence. Protože problém není monopol, jak říkal pan Correa Campos. Problém je, že ta tržní struktura není konkurenceschopná, neumožňuje konkurenci. A proto mm, eh, ten celý nápad otevřít velkoobchodní trhy je hezká věc, ale eh, jak se ptala paní Šaldemoze, kdo si bude eh, vybírat, kdo bude trávit čas výběrem mezi operátory, když pojede jednou za rok na dovolenou? Eh, a ta širší nabídka balíčku od stávajících operátorů už v podstatě existuje. Eh, mě v, datové, eh, v textové zprávě říkají, že mě to bude stát 3 libry za stažení 1 megabajtu. Přijde mi ovšem ještě jiná textová zpráva, kde je napsáno, že mohu stáhnout každý den 30 megabajtů za 3 eura, pardon, za 3 libry měsíčně. Takže některé e, iniciativy už probíhají a já si myslím, že ten přístup, e, který máme zaujmout, musí být e, veden právě spotřebiteli. Zpráva komise a jejich prezentace je velice dobré východisko. Mým závěrem je to, že ta základní struktura, kterou komise podporuje, je zpřísnění cenových stropů a mezi tím pracovat na strukturálních řešení. To je zásadně správné, ale nejsem vůbec přesvědčen studiemi dopadu eh, v tom smyslu, že by ta strukturální opatření, která navrhujeme, byla ta nejsprávnější. Já bych eh, vám, pokud budete souhlasit, rozeslal tu zprávu Berek a možná, že bychom si měli vyslechnout i prezentaci od nich. Takže navrhuji, že bych pozval předsedu Bereku, aby promluvil před tímto výborem ne pouze o roamingu, ale i o jiných spotřebitelských záležitostech, o tom, jak prvky eh, spotřebitelských práv eh, jsou implementovány v členských státech, protože mnoho z věcí, o kterých se hovořil, například to, co říkala paní Rojtová o změně operátora, o změnách podmínek, o e, předem poskytovaných informacích, v podstatě to, co vy jste říkala, je všechno pokryto v balíčku, který tento výbor sestavil. Takže eh, já jsem tehdy byl zpravodajem paní Rojtová, eh, takže vezměte si ten dokument a řekněte svému operátorovi, podívejte se, tady máte to, co musíte dělat, proč to neděláte, jak je to možné, jak to, že mi neříkáte, kolik mě budou stát eh, stahovaná data. Problém je, že my dostatečně nespolupracujeme s regulačními agenturami, které by zajistili, že se pravidla opravdu plní. Mnoho z toho, o čem se mluvilo, už se dělalo, takže musíme myslet dále do budoucna, eh, musíme se podívat na způsob, jakým způsobem lidé nakupují data, Samozřejmě hovoříme i o hlasových a textových službách, ale data jsou nejzásadnější. Těším se, paní Korhola, na spolupráci s vámi. Děkujeme komisi Eh, chcete-li ještě ve dvou minutách rychle reagovat, můžete. Eh, ale určitě k nám ještě budete o tomto tématu hovořit, my jinak musíme přejít k dalšímu bodu na programu. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za všechny připomínky. Pouze několik obecných komentářů, když dovolíte. Byla tu otázka, jestli občané budou volit alternativní nabídky roamingu, pokud tyto budou k dispozici a zda není příliš eh, komplikované poskytnout občanům více volby. To je takové dilema. Pokud nebude žádná volba, tak se snadno vybere, co dostanete, protože budete mít třeba jenom jednoho operátora, který bude mít jenom několik málo balíčků, ze kterých si můžete vybrat. Ale pak nebude ta konkurence. Pokud budeme mít více voleb, tak e, samozřejmě dojde k vyšší míře konkurence na trhu, což znamená, že musíme mezi těmito dvěma póly najít dobrou rovnováhu tak, abychom našli něco, co bude e, vstřícné vůči uživatelům, spotřebitelům a zároveň bude e, mezi jednotlivými balíčky existovat určitá míra konkurence. A musíme to udělat tak, aby spotřebitelé mohli vybírat tak, aby bylo porovnání cen snadné pro ty, kdo je chtějí porovnávat a hledání výhodných balíčků pro ty, kdo je chtějí hledat. Já si myslím, že nemůžeme čekat, že každý spotřebitel bude hledat, zkoumat eh, cenové nabídky, které jsou na trhu k dispozici. Ale pokud těchto uživatelů, těchto spotřebitelů vyhledávajících bude existovat určitá eh, určitý kritický objem, abych tak řekl. To znamená, bude existovat určité množství lidí, kteří opravdu budou aktivně, proaktivně vyhledávat cenové nabídky. To samo o sobě by na trhu mělo vyvolat e, konkurenci a mělo by to donutit stávající operátory snižovat ceny a reagovat na potřeby trhu. Takže není to tak, že by tyto volby měl dělat každý uživatel. Tyto volby by měly být k dispozici pro ty, kdo je dělat chtějí a v důsledku těchto několika málo lidí pak e, budou služby výhodnější pro všechny. Ještě jednou chci říci, že stahování dat, eh, datový roaming, který rychle eh, roste, je oblast velice citlivá. Lidé ceny studují stále častěji a pokud nacházejí alternativní nabídky, navíc které jsou transparentnější, jsem si jistý, že si tyto nabídky zvolí a to bude ku prospěchu celého trhu. Strukturální řešení, které navrhujeme a jeho přílišná komplikovanost a technická proveditelnost, eh, takto pro techniky je proveditelné cokoliv v rámci zpětné vazby, kterou jsme dostali z tohoto segmentu, vidíme, že toto řešení, a chci znovu zopakovat, že toto je jenom jedno řešení, možná existují jiná řešení, která jsou levnější a lepší. I toto dosti technické řešení je proveditelné podle e, reakcí. Samozřejmě bude chvíli trvat, než bude provedeno, ale je proveditelné. Pokud existuje alternativa, mělo by se jednat o něco, co eh, rovněž bude znamenat snadnost volby a možnost existence alternativních operátorů v rámci konkurenčního prostředí. A nakonec eh, platby za datový roaming a eh, úroveň stropů obecně za to Opět zde musíme dosáhnout rovnováhy. Pokud chceme podpořit konkurenci, musíme vytvořit pobídky pro hráče na trhu, aby na trh vstupovali. Pokud stropy nastavíme velice nízko, pak eh, si samozřejmě lidé zvolí tuto regulovanou cenovou úroveň a konkurence nebude existovat. Což spotřebitelům nevadí, eh, dokud bude existovat toto omezení, tyto cenové stropy a toto nařízení. Ale jak řekl Evropský soudní dvůr, eh, Cenové stropy by v tomto segmentu trhu měly být pouze dočasné, takže dříve nebo později budeme muset přijít s nějakým inovativním řešením, které bude spoléhat na tržní regulaci cen. Na stropy se spolehnout nemůžeme. A pokud jde o ceny datových služeb, eh, je jasné, že e, ty ceny jsou opravdu vysoké, ale i zde musíme být poměrně opatrní e, v porovnání s hlasovými a textovými službami. Datový e, roaming a trh datového roamingu se stále rozvíjí a musíme být opatrní, abychom nenarušili jeho dynamiku. Už bylo zmíněno, že už dnes existují poměrně atraktivní nabídky a měl by být dostatek prostoru, aby operátoři tyto nabídky mohli i nadále nabízet. Eh, a nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby tyto nabídky vznikaly spontánně v rámci tržní regulace. Děkuji za slovo. Eh, děkujeme vám i vašemu týmu. Eh, bylo to, myslím, velice plodné prvotní setkání v tomto tématu a diskusích o něm budeme pokračovat i do budoucna. Paní Korhola bude i nadále pracovat na své zprávě. Možná zorganizujeme výměnu názorů s Berekem ale o harmonogramu budeme mluvit e, někdy příště a ještě ve spolupráci s výborem pro e, průmysl. Jenom na závěr, pane předsedo, když mi dovolíte pár rychlých slov. Já jsem z Finska, my nemáme ve zvyku dlouho řečnit. E, rozprava to byla opravdu výborná, nabídla nám zamyšlení a děkuji všem kolegům za výborné příklady těch frustrujících zkušeností, které každý více či méně zažívá na dovolených po Evropě. Jaké služby máme? Pan Correa Campos řekl, myslím, velice důležitou věc, protože já mám tyto informační služby, které mi přichází automaticky, jakmile se dostanu do zahraničí. Ale nemám vůbec představu o tom, co těch pár megabajtů znamená v rámci využívání internetu nebo něčeho takového. Mám dokonce i ten systém varování principiálně vzato v telefonu, ale nejedná se o online služby. Jakmile přejedu do zahraničí, už se mi nic neříká. Řekne se mi to teprve, když se vrátím do své vlastní země. Nevím, jestli je to špatně nebo chyba, ale je to, myslím, velice obvykle. Mimo oblast domovského operátora toto sledování prostě nefunguje. A to je velice frustrující, protože eh, když jste v zahraničí, tak to je přesně to, kdy potřebujete mapy, eh, eh, mapy, mapy měst, informace o dopravě a tak dále. A bez datového roamingu se to schání velice těžko. Děkuji za slovo. Děkuji. Já bych doporučil, abyste se zeptala svého operátora protože pokud takovéto zprávy nedostáváte, tak, jak jsem říkal, váš operátor neplní své povinnosti. Nyní tedy další prezentace. Kolegové z DG Sanko, eh, omlouváme se za zdržení, ale jak jste viděli, debata na předchozí téma byla opravdu zapálená. Takže eh, teď eh, páni kolegové budou hovořit o průzkum právního postavení spotřebitelů, což je velice relevantní pro tento výbor paní Thelen eh, bude tuto prezentaci prezentaci prezentovat. Eh, my vaše snímky máme k dispozici, poprosil bych vás, abyste co, po, co možná eh, skákala pouze po těch nejdůležitějších tématech, protože bohužel nemáme tolik času, kolik bychom chtěli mít. Takže dovolte, abych vám dal slovo, abyste nás seznámila se svou prezentací. Eh, vaše snímky, vaše prezentace máme na obrazovkách. Děkuji, říká paní Týlen. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Mm, nebojte se, tu prezentaci trošku zkrátím a nebudu uh, Ehm, procházet všechny ty snímky, které máte v té tištěné verzi. Nejprve dovolte, abych tomuto výboru poděkovala za příležitost seznámit vás s výsledky eh, studie o posílení evropských eh, spotřebitelů. Nejprve důvod, proč jsme měli pocit, že je důležité takovou studii provést. Je důležité, aby evropští spotřebitelé byli posíleni, aby protože takový posílený spotřebitel je schopný se eh, informovat, eh, činit správná rozhodnutí a tím také podporuje vlastně větší konkurenci, protože se volí eh, ty mm, nejlepší, tu nejlepší nabídku z celé té konkurence. Když jsme se do tohoto témata poušili, tak jsme zjistili, že tu vlastně nemáme žádné podkladové informace a proto jsme uspořádali eh, toto šetření, které eh, nám umožnilo lépe pochopit, co spotřebitelé eh, dělají. Eh, s těmito informacemi potom budeme lépe schopni eh, připravovat nové právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů. To je důležité pro nás, jak na evropské úrovni, tak samozřejmě jako legislátory na mm, úrovni vnitrostání. Ve spolupráci s Eurostatem jsme se dotázali více než 55 tisíců spotřebitelů v 27 členských státech v Norsku a na Islandu. To je poměrně velký vzorek, eh, který nám umožnil také sledovat další parametry, jako například eh, věk, vzdělání, využití internetu a tak dále, abychom eh, vytipovali, které skupiny spotřebitelů jsou možná zranitelnější než jiné skupiny. Hlavní věci, kterými jsme se zabývali, byl vlastní subjektivní pocit eh, jistoty, to znamená, jak se ti spotřebitelé sami vnímají, eh, jejich eh, dovednosti, například schopnost vyznat se ve štítcích, v informacích, jejich numerické schopnosti, jak jsou seznámeni s legislativou na ochranu spotřebitelů jakým způsobem eh, se spotřebitelé chovají například při srovnávání různých nabídek, seznamování se s konkrétními podmínkami eh, některé smlouvy a i vůbec, jak tedy postupují při nákupu. A konečně jsme se také eh, zabývali tím, do jaké míry jsou schopni podniknout určité kroky, pokud se dostanou do problému, například pokud si potřebují stěžovat obchodníkovi či něco podobného. Takže toto, jsou, toto je těch pět hlavních témat, kterými jsme se zabývali. Já vám ukážu také některé konkrétní příklady otázek, abyste viděli, na co přesně jsme se jich ptali. Takže za prvé, eh, subjektivní pocit, subjektivní sebejistota. Spotřebitelé při nákupu zboží a služeb eh, mají nějaký pocit, připadají si, že mají nějaké znalosti, Eh, že jsou chráněni legislativou na ochranu spotřebitelů a tak dále. Tato subjektivně vnímaná sebejistota je velmi důležitá, protože sebejistější spotřebitelé eh, mají více znalostí a mají lepší schopnosti při rozhodování. Ta celková čísla vidíte tady na snímku 73% dotázaných mělo pocit, že mm, tedy měli určitou sebejistotu, 63% mělo pocit, že mají znalosti a 55% si připadalo dostatečně chráněno. Ale pouze 44% dotázaných eh, mm, mělo pocit, že spadají do všech tří kategorií. Naopak 17% se nebylo ani jistých, ani neměli znalosti, ani se nepřipadali chránění. Takže eh, tato, toto subjektivní vnímání z mm, sebejistoty. Tato subjektivní sebejistota se velmi liší stát od státu. V pěti státech bylo 20 či méně procent spotřebitelů, kteří měli pocit, eh, že mají znalost, že jsou chráněni a neměli tedy žádnou sebejistotu. Podíváme-li se na demografické údaje, eh, vidíme, že tato sebejistota se zvyšuje s věkem, vzděláním a také ti, kteří aktivně používají internet, mají eh, větší sebejistotu. Další oblast, na kterou jsme se zaměřili, jsou e, schopnosti spotřebitelů. Sledovali jsme numerické schopnosti a schopnosti vyznat se v lozích a v informačních štítcích. Toto je první otázka, kterou jsme našim dotázaným položili. E, zjišťovali jsme, zda spotřebitelé mají dostatečné či potřebné schopnosti k tomu, aby se správně v této situaci rozhodli. Tato první otázka e, vzněla takto. Ve obchodech A a B se prodává stejná eh, televize s plochou obrazovkou, která je levnější. První možnost eh, v, tedy byla, že v obchodě A ta televize stojí 500 euro, ale nabízí 10% slevo, eh, slevu a v obchodě B je ta televize k mání za 400 euro. Samozřejmě správná odpověď, že obchod B představuje lepší volbu. Přesto se ukázalo, že poměrně vysoké procento um, dotázaných není schopno provést tuto jednoduchou, um, tento jednoduchý výpočet a v některých případech 30 um, až 40 dotázaných nebylo schopno správně odpovědět na tuto otázku. Eh, podobná Podobné výsledky jsme, naš, jsme zjistili také u této druhé otázky, kde otázka zněla. Eh, zamyslete se nad eh, spořícími účty, co je nejlepší úroková sazba. Volby jsou 1, 2, 3, 4 A opět zhruba 20 spotřebitelů napříč Evropou nebylo schopno na tuto otázku správně odpovědět. V několika členských státech Eh, to bylo dokonce až 40 dotázaných, kteří neznali správnou odpověď. A poslední otázka z té oblasti numerických dovedností, kterou vám ukážu, se eh, zabývá výpočtem eh, roční úrokové sazby na půjčku ve výši 50 tisíc euro při 6% úroku. Jaká, jaký je tedy úrok za první rok? Odpověď je 3 tisíce euro. U této otázky pouze 56 odpovědělo správně. Celá čtvrtina na tuto otázku nebyla schopná odpovědět. Buď nevěděli, nebo z nějakého jiného důvodu odmítli zvolit některou odpověď a ten zbytek také mm, tedy odpověděl špatně. V některých státech to bylo více než polovina dotázaných, která řekla, že odpověď na tuto otázku neznají. Podíváme-li se na mm, jaksi schrnutí těch odpovědí za Eh, tyto tři otázky, tak zjišťujeme, že více než polovina dotázených byla schopná odpovědět na všechny tři otázky, 34 na dvě, 15 na jednu a 6% nebylo schopno zodpovědět eh, ani jednu z těchto tří otázek. Podíváme-li se na sociodemografické údaje, tak vidíme, že lidé ve věku 25 až 54 byli schopni, byli tedy u nich byla větší šance, že odpoví správně. Mimo tyto věkové skupiny ty odpovědi byly méně správné. Také jsme, se, mm, jsme zjišťovali znalosti log Nejprve jsme se mm, těch dotázaných ptali, zda to logo znají a potom jsme se jich ptali, zda eh, vědí, co to logo znamená. Celkem jsme jim ukázali pět log. Eh, tohle je to první, eh, je to logo, které znamená, že výrobek je, splňuje příslušnou evropskou legislativu. Dotazovaní měli šest možno, možných významů, ze kterých se mohli vybrat. Toto je logo, které většina Evropanů zná, 66% dotázaných řeklo, že toto logo znají, ale když jsme je požádali, aby vybrali e, správný význam, většina se domnívala, že to znamená, že výrobek eh, pochází, byl vyroben v EU a pouze 25% eh, zvolilo tu správnou možnost, možnost 5, eh, to znamená splňuje příslušnou evropskou legislativu. Tady na tomto snímku vidíte i ty Eh, ta další loga, která jsme, na která jsme se dotazovali. Za prvé je to organicky, eh, organický zemědělský výrobek, potom výrobek, který splňuje příslušnou evropskou legislativu, o které jsem, o tom jsem již hovořila. Třetí to je výrobek, který splňuje přísné ekologické normy. Za čtvrté výrobek z recyklovatelného papíru a poslední výrobek, který je škodlivý pro zdraví. Vidíte, Eh, v prvním sloupci, kolik procent dotázaných to eh, řeklo tady, že to logo poznává. Vidíte, že ty ekologické standardy a ekologické organické zemědělství lidé moc neznají. A v tom druhém sloupci potom vidíte procento dotázaných, kteří správně eh, odpověděli na význam tohoto loga. Celkově jsme tedy zjistili, že více než pětina, více než 20 dotázaných nebylo eh, schopno identifikovat ani jedno z těch log. Pouze 2 dotázaných eh, správně identifikovala všech pět log. Další oblast, kterou jsme se zabývali, je povědomí o platné legislativě. E, dotazovali jsme se na práva spotřebitelů, jako je například jsou nekalé obchodní praktiky, e, lhuty pro e, změnu názoru záruč a záruční doby. První otázka, kterou jsme dotázaným položili, zněla takto. Představte si, že poštou obdržíte dvě vzdělávací DVD, které jste si neob, neobjednali spolu s 50-eurovým účtem máte povinnost za zboží zaplatit? Druhá správná odpověď je, že nemáte možnost, nemáte povinnost eh, za to zboží platit a také nemusíte to zboží zasílat zpět pouze 39 eh, dotázaných na toto správně odpovědělo a více než polovina dotázaných se domnívala, že zboží eh, platit nemusí, ale že musí ta DVDčka vrátit. Eh, další otázka, kterou jsme položili, zněla takto. Jaké pravidlo platí eh, při zveřejňování cen eh, letenek. Správná odpověď samozřejmě na první, že ta cena musí obsahovat všechny poplatky. 56 eh, odpovědělo správně. To byla zajímavá otázka protože to byla v podstatě jediná otázka, kde spotřebitelé ze severských eh, států, kteří obvykle odpovídali velmi správně, eh, a v tomto případě oni tedy eh, odpovídali méně správně než z dotazování z jiných členských států. A poslední otázka která se týká záručních eh, dob. Otázka zněla takto. Představte si, že jste si koupili mm, novou lednici před rokem a půl. Eh, nekoupili jste si žádné, žádnou zvláštní prodlouženou záruku. Máte právo na opravu či výměnu? Odpověď je ano, protože to je v té zákonné záruční době, ale pouze 39 dotázaných eh, vědělo, že mají nárok na opravu či náhradu. 44% se domnívalo, že nárok na tyto služby nemají. Pokud se podíváme tedy eh, na všechny tyto, na všech těchto sedm otázek eh, souhrně, na ty otázky, které se týkaly právních předpisů, tak zjistíme, že pouze 2% odpověděla správně na všechny otázky. 4% eh, ne věděli odpověď ani na jednu otázku. Ty státy, kde jsou nejlépe informovaní spotřebitelé, jsou Německo a Finsko, ale Norsko, v Norsku ty výsledky byly ještě lepší, to je stát mimo EU samozřejmě. Také jsme zjistili, že ti, kteří vykazovali větší subjektivní sebejistotu, eh, s větší pravděpodobností odpověděli správně. Dovolte je ještě několik zjištění mm, z té části o chování eh, spotřebitelů. Běžný evropský spotřebitel nakupuje 3,2 hodiny týdně, eh, ženy více než muži, 77% eh, zná čte ty podmínky, 70% sleduje různé nabídkové programy A konečně spotřebitelé hovoří o svých zkušenostech s jinými spotřebiteli a s větší pravděpodobností se podělí o kladnou zkušenost než o zkušenost zápornou. Poslední oblast, kterou jsme se zabývali, se týká poškození eh, spotřebitelů. Eh, jejich ochoty nějakým způsobem eh, něco v té věci podniknout, v případě, že dojde k nějakému poškození. Pouze jeden z pěti eh, spotřebitelů se v posledních 12 měsících setkalo s nějakým problémem, kde měli pocit, že mají právo na to, aby si tedy stěžovali. Eh, vidíte na tom snímku, že z těch, kteří měli pocit, že by si tedy mohli kvůli něčemu stěžovat 63%, řeklo, že měli, se setkali tady pouze s jedním problémem. Zbytek se setkal s více problémy. Eh, čím více eh, jsou si lidé vědomi svých práv, tím spíše jsou, tím více pro, problémů identifikují. To znamená, že čím více jsou si povědomi o svých právech, tím pravděpodobnější je, že se tedy eh, setkají, že, že identifikují, že došlo k nějakému problému. Eh, ty ta případná ztráta, to poškození eh, je v průměru 374 euro. To je tedy problém, ale podíváme-li se na medián, tak tam je to kolem 20 euro. Tady ta vysoká částka 374 ovlivněna nějakými velkými eh, drahými nákupy. Zhruba tři čtvrtiny eh, těchto spotřebitelů se pokusilo nějakým způsobem hledat eh, nápravu. Eh, a většina hm, tedy z nich, asi tři čtvrtiny, si stěžovala obchodníkovi, Eh, pouze velmi malé procento těch spotřebitelů eh, učiní nějaký formálnější krok k nápravě, k, tom, k zajištění nápravy. Toto je mapa, která ukazuje, eh, jak posílení jsou spotřebitelé v různých státech. Na základě výsledků této studie jsme vytvořili jakýsi index Eh, vychází to eh, tedy z těch třech oblastí, které jsme sledovali. Vidíme tedy, že ty spotřebitelé, eh, kteří jsou si nejvíce vědomi svého právního postavení, jsou v Norsku, potom v Finsku, Nizozemsku, Dánsku, Německu, České republice, Islandu a Rakousku. To jsou tedy státy, kde Eh, ti spotřebitelé jsou si dobře vědomí svého právního postavení. Někde uprostřed je Spojené království, eh, Irsko, Belgie, Francie, Lucembursko a tak dále. Pokud eh, vás toto zajímá, pokud chcete vědět, kde je váš stát, tak vám doporučuji, abyste si přečetli tu celou zprávu, kde jsou podrobnosti z každého jednotlivého státu. Také jsme zjistili, že tento index se pozitivně koreluje s HDP. A samozřejmě se liší podle eh, socioekonomických skupin. A ještě krátce, co s tímto chceme eh, dělat dále. My už jsme připravili pracovní dokument komise, ve kterém jsme tedy eh, zpracovali analýzu těchto výsledků. V tuto chvíli připravujeme konzultace se současněnými stranami. V příštím roce připravíme sdělení komise, ve kterém navrhneme některé aktivity, které by měly dále posílit právní postavení spotřebitelů a které by mělo umožnit členským státům, aby tyto informace využili na eh, vnitrostátní úrovni. Podrobnější informace jsou na této webové stránce. Děkuji vám za eh, vaši pozornost a těším se na eh, vaše dotazy. Děkujeme paní Télem za prezentaci plnou výzev, která řeší celou řadu otázek relevantních pro naši činnost. A právě se začneme zabývat zprávou o zranitelných spotřebitelích. A je to skutečně velmi cený referenční dokument. Měli bychom se také zabývat vaším pracovním dokumentem a nevím, zda jsme měli možnost to zatím analyzovat podrobně. Máme ještě několik minut, takže rád vás vyzvu ke komentářům. Pan Korea de Campos je první, pan Rošfo taky. Pan Rošfo vlastně byl první. Pan Rošfo, pan paní Šademoze, pan Korea de Campos. Děkuji, pane předsedo. Mám za to, že tato studie a prezentace jsou nesmírně zajímavé, napínavé a také mám radost z toho, že v této věci vztahy mezi komisí a Eurostatem fungují dobře. Je to efektivní spolupráce. Jedním slovem, myslím, že se budeme muset několikrát vrátit k výsledkům této studie. A myšlenka dát větší odpovědnost spotřebitelům je zásadně správná strategie. Je třeba, aby spotřebitel byl aktivním subjektem, který ovládá své volby a neměli bychom ho vnímat jako osobu pasivní. Neměli bychom mu předem předvybírat možnosti, které má před sebou. Bylo by chybou se domnívat, že řešením jeho problému je pouze na straně spotřebitelů. Dát odpovědnost spotřebitelům znamená dát odpovědnost všem subjektům v procesu. A tady vidím tři nebo čtyři. Zejména se vracíme k tématu, které jsme několikrát řešili. Jde o otázku výchovy ke spotřebitelství. Celá řada aspektů vychází z něčeho, co by se mělo vyučovat. Znát eh, úroky u půjčky, to je věc, která by měla být výslovně zařazena do osnov matematiky, konkrétní aplikace matematiky pro každodenní život, tedy ta výchova ke spotřebitelství je významná složka. Také se určitá část týká samotných podniků. Svým způsobem si myslím, že je to vlastně ta, takové, ta, taková návaznost mezi předcházejícími studiemi a touto studií. Čím jsou věci složitější, tak tím například telekomunikační operátoři neposkytují informace spotřebitelům. A pan eh, předseda dovolí, i když při příjezdu z zahraničí dostanete sms o ceně spojení a o ceně dat, tak je to informace dílčí, protože nebudete vědět, kolik dat přenesete při návštěvě určitých internetových stránek. Máme také odpovědnost eh, veřejná zpráva a kolektivní orgány Evropské unie, co se týče loga. Když se podíváme na loga, tak mě skutečně zaujalo to, že ve skutečnosti spotřebitel se rozhoduje správně či nesprávně, myslím na snímek 19, který to shrnuje tedy vlastně odhaduje intuitivně význam loga. A některá loga více napovídají a jiná méně. Například to logo nebezpečné s velkým křížem je skutečně intuitivní a spotřebitel, i když neví, když se to nedozděl dříve, tak rozpozná, co to znamená. A logo CE není takto inspirující. Ta dvě písmena prostě nenavádějí spotřebitele a neodkazují na to, že je to v souladu s evropskými předpisy. Musíme se tím zabývat. Logo recyklace je poněkud intuitivní, je na tom lépe, takže musíme se tím zabývat. Za celkovou myšlenkou větší odpovědnosti pro spotřebitele je souhra několika subjektů, spotřebitelů, ale také výrobců, podnikatelů a dalších. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Je to skutečně depresivní. Pro mě jsou to špatné zprávy. Já jsem si myslela, že spotřebitelé vědí více o těchto věcech. A když vezmeme v úvahu poslední debatu o roamingu, o mobilních telefonů, mělo by to být jednodušší, aby lidé zjistili, jaké budou náklady věcí, které budou kupovat ale uvítala bych od komise, jaká je první reakce na tuto studii. Zvážili jste, zda bychom toto měli vzít v úvahu, když se připravuje legislativa pro spotřebitele ve spotřebitelské oblasti. Souhlasím, že bychom měli dát větší, lepší právní postavení pro spotřebitele, více je vzdělávat, vychovávat, ale je také třeba dát větší odpovědnost eh, o orgánům dohledu nad trhem, podnikatelům. Měli bychom tu mít obecně nový přístup k legislativě v EU, protože si nemyslím, že zlepšení právního postavení spotřebitele stačí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Má, připravujeme novou spotřebitelskou strategii, která bude spuštěna příští rok, ale určitě se tím budeme mnohem dříve zabývat. Pan Korea de Campos. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Vzácné pozitivní dopady ekonomické krize v současnosti je větší odpovědnost spotřebitelů. Či spotřebitelé budou věci eh, lépe vnímat. I když příslušná studie, o které zde hovoříme, neřeší souvislost mezi postavením spotřebitelů a krizí. Ale výsledky nejsou depresivní. Jsou to výsledky, které jsou zcela katastrofální. Když hovoříme o Evropě spotřebitelů, tak tato představa se mi zdá v rozporu s realitou. Podíváme se na logo CE. To zná 25 spotřebitelů. To je málo. A víme, že existuje velký objem padělků a často se toto logo zneužívá. A toto logo je často paděláno. Víme, že příští rok se budou vést na toto téma strategické úvahy a komise by nám měla říci, co si o to myslí. Dovolím si také několik poznámek. Souhlasím s kolegy, kteří si myslí, že to je skutečná výzva pro náš výbor spolupracovat s členskými státy i komisí, postupit ku předu a mít na paměti, že jsme schválili balíček spotřebitelských práv, která přispívají v této oblasti ale pokud eh, spotřebitelé mají práva a nevyužívají je, tak je to zlé. A tady se vracíme k celé řadě věcí, které, na kterých jsme pracovali, v některých aspektech evropských předpisů, které požadují po členských státech, aby zaváděly nové legislativní návrhy pro spotřebitele. Ale máme malou možnost eh, zjišťovat, jakým způsobem to běží dále. A jednu věc, kterou jsem chtěl říci, Chtěl jsem se zeptat, pokud jde o analýzu po jednotlivých členských státech, jedna z nejdůležitějších věcí je vlastně dostat se do detailu k tomu, jaké významné faktory určují rozdílné výsledky v členských státech. Je to úroveň činnosti spotřebitelských organizací, státních orgánů, médií, anebo zda tam patří také tedy naplňování předpisů v oblasti reklamy a další vedlejší otázky, tedy spotřebitelské výsledkové tabule, tedy výsledky práce se spotřebiteli. Každopádně děkuji kolegové za tyto příspěvky a dám Mm, ještě možnost se vyjádřit paní Télen nebo dalším zástupcům DG Sanko, kdo bude chtít promluvit. Máte nějaké reakce? Nemáme mnoho času, ale rád vám dám slovo, pokud se další kolega budou chtít pustit do diskuse. Ano, děkuji. Děkuji za vaše otázky a připomínky. S většinou z nich souhlasím. Za prvé chci říci, že moje první reakce byla také, že je to skutečně deprimující a nečekané, protože my vždy očekáme, že tyto inform, tato informovanost a dovednosti budou na vysoké úrovni. Ale my si nemyslíme jenom, že spotřebitelé musí všechno dělat sami. My musíme jednat politicky v základě těchto výsledků. A vezmeme tyto výsledky v úvaze při naší další spotřebitelské strategii. A myslím, že nám to skutečně pomůže lépe koncipovat eh, naše politiky a naši legislativu i s přihlédnutím k příslušným eh, logům, která budou intuitivnější, srozumitelnější. A možná konečně k otázce, co určuje rozdílné výsledky v členských státech. To je velmi důležitá otázka. Tady provádíme další analýzy spolu se Združeným výzkumným střediskem. A je to samozřejmě složitá otázka. Provádíme další rozbory, abychom pochopili, které faktory ovlivňují tyto rozdílnosti. Děkuji. Dobrá. Děkuji vám mnohokrát za tuto práci. Chce někdo další vystoupit? Není tomu tak? Těšíme se na další spolupráci. Jak víte, máme tu tyto dvě zprávy před sebou a toto je užitečný materiál a zpravodajové se tím určitě budou zajímat. Takže se těšíme na další následné kroky a, a sekretariát rozešle elektronickou verzi vaší prezentace všem našim členům a také se těšíme na pracovní dokument, který si podrobně prostudujeme. A já vás uvítám odpoledne. Zde v sále ve tři máme koordinátory a výbor bude zasedat opět od půl páté. Máme tu hodnocení dopadu před legislativním návrhem o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a potom máme významnou diskusi in camera eh, týkající se kontroly dovozu v oblasti bezpečnosti výrobků. Takže těším se na koordinátory. Přesně ve tři máme tu celou řadu věcí k projednání. Přeji vám příjemný oběd a uvidíme se odpoledne.